Prego prendere posto. Dobbiamo cominciare. Tak se prosím posaďte, musíme začít s prací. Máme trošku spoždění, protože byly trošku problémy s letovými časy, jak včera, tak dnes. Takže někteří eh, bohužel nedorazí, někteří z národních parlamentů se dostaví přesto, ale já vám každopádně musím eh, říci, abych respektoval práva jedinců, že eh, se toto zasedání vysílá přes internet. Já bych chtěl především pozdravit všechny členy národních parlamentů, kteří přišli mezi nás, kteří se zúčastní našeho jednání. Je to 19 států Evropské unie Možná, že někdo bude chybět, možná, že nás bude 18, protože v Itálii se dnes v noci hlasovalo o vyslovení důvěře vládě a dnes Senátu. Takže je pravda, že to asi zabrání italským poslancům, aby se sem dostavili. Nicméně 19 nebo 18 parlamentů, každopádně je to hodně. Takže já vám děkuji za vaši přítomnost. Jak víte, článek 12 Lisabonské smlouvy, smlouvy o Evropské unii, říká, že je třeba zajistit eh, lepší koordinaci mezi národními parlamenty a evropskými institucemi. To znamená tedy i Evropským parlamentem, abychom pracovali efektivnějším způsobem a rychleji. V praxi tedy vyšlo to, abychom spolu jednali o společných otázkách, a to je na úrovni parlamentu obecně, ale také na úrovni jednotlivých výborů. To je velmi důležité, abychom přiblížili Evropu našim občanům, protože konec konců poslanci jsou nejvíce v kontaktu s občany členských států. A abychom jim také umožnili, těm poslancům z národních parlamentů, provádět kontrolu a dávat nám nové impulzy. Abychom mohli lépe budovat skutečnou evropskou integraci. Ostatně dnes máme na budu jednání dva body, které budou asi důležité. Budeme dnes dopoledne mluvit o možnosti volebního zákona, který by byl stejný pro všechny státy Evropské unie. To je zjevně velmi zajímavá otázka pro jednotlivé členské státy. Ať už se rozhodneme jakoli, tak eh, toto rozhodnutí budou potom muset ratifikovat jednotlivé národní parlamenty. Protože by to bylo eh, přece jenom eh, změna aktu z roku 76, který eh, reguluje volby evropských parlamentů. A dnes odpoledne budeme diskutovat o dalších otázkách, které jsou důležité pro Evropskou smlouvu o takzvané iniciativě občanů. To je možnost, aby pokud nejméně milion občanů, kteří pochází z velkého počtu členských států, měl možnost žádat komisi o zákonodárné iniciativy. To je další způsob, jak přiblížit Evropu občanům. A i tady bychom měli dospět rychle k nějakému závěru. Už máme zprávy z 12 členských států, Čekáme na další informace. Ostatně ať už se to týká toho jednotného volebního zákona, tak té iniciativy občanů, náš výbor bude muset rozhodovat a bude muset také sbírat pozměňovací návrhy. Takže si myslím, že bychom eh, na tomto zasedání mohli přijít s některými zajímavými návrhy. Vy jste už dostali program. Pořad jednání pro dnešní den, který byl vypracován po konzultaci členů národních parlamentů, takže doufám, že s tím nebudou potíže a že s tím pořadem jednání souhlasíte. mém krátkém úvodu bychom podle programu měli mít diskuzi eh, jak pro evropské, tak pro národní poslance. Jen je třeba tu diskuzi nějak řídit. A proto jsme, myslím, už dali rozdat takový list, kterým se hlásíte o slovo. Takže během jednání tady máme sekretariát, myslím, že po mé levici. Ano, a možná také vpravo, ano, tak tam jsou eh, sekretářky, které mohou sbírat eh, tyto listy, kde se hlásíte o slovo. Podle toho také zjistíme, kolik řečnického času můžeme komu dát, abychom si mohli vyslechnout opravdu všechny. Samozřejmě musím mluvit rozumnou dobu. Takže my stanovíme maximální řečnický čas. Ještě vám připomenu, že e, dnešní dopoledne skončí pozváním na oběd. Půjdeme spolu tedy na takové občerstvení, na které vás zve Evropský parlament a během kterého budeme moci nadále diskutovat. A teď tedy můžeme začít s diskuzí o tom jednotném volebním zákoně, který v podstatě mění akt z 20. září 1976, který v současné době ještě platí. A musím říct, že takovýto jednotný volební zákon by vyžadoval změnu toho aktu z roku 76, a to podle článku 123 smlouvy o fungování Evropské unie. A Evropský parlament má tedy za úkol vytvořit nějaký návrh. Je to věc, která se nemůžeme vyhnout, je to velmi důležitá věc, protože od samého počátku, od roku 51, kdy eh, bylo vytvořeno Evropské společenství uhlí a ocely, tak se ve smlouvě předpokládala možnost nějakého společného volebního zákona pro Evropskou unii. Později byla spousta různých pokusů a nakonec, jak víte, jsme dospěli k prvním přímým volbám do Evropského parlamentu, ale to až v roce 79. Takže to nějakou dobu trvalo. V roce 2002 byl ten akt z roku 76 také trochu pozměněn díky iniciativě místo předsedy Anastasopulose, ale kromě těchto dvou eh, změn k žádným velkým změnám nikdy nedošlo. A proto v našem mandátu byl náš kolega Andrew Dach jmenován jakožto zpravodaj, aby se pokusil o změnu toho aktu z roku 76, který se týká eh, evropských volebních postupů. A všichni mohou konstatovat, že Co se týká evropských voleb, tak občané se jimi zabývají stále méně. Za posledních deset let procento občanů, kteří přichází volit, se snížilo o 20 Takže je třeba nějak reagovat. Musíme zajistit lepší mediální pokrytí evropských voleb a především je třeba zajistit. Eh, nevím, jestli je tomu tak ve všech zemích, ale v Itálii tomu tak rozhodně je. U nás jsou evropské volby vnímány ne jako evropské volby, ale jako národní volby, takže je to v podstatě takový boj mezi politickými silami v naší zemi. A je třeba, abychom ukázali, že o toto se nejedná, že se jedná o sjednocenou Evropu, která by se měla projevovat právě skrze tento volební systém. Ten návrh kolegy Dafa předpokládá, že případné změny toho aktu z roku 76 by, mohl vstoup, by mohla vstoupit v platnost už pro příští volby, to znamená na rok 2014. Samozřejmě, že to není snadné, protože kromě interních postupů v evropských institucích bude také nutné, aby to ratifikovaly členské státy. A v tuto chvíli na tom intenzivně pracujeme. A právě za tímto účelem jsme zorganizovali i toto zasedání. No, myslím, že už jsem mluvil dost dlouho, takže bych teď dal slovo kolegu Dafovi, aby si aby mohl eh, správně debatu uvést. Prosím. Uh, President, uh, Pane předsedo, velice vám děkuji za váš údovod za to, jak jste nám nastínil, tak to velice jasně obsah té zprávy. Rovněž bych chtěl sám přivítat všechny kolegy z národních parlamentů. Spolupráce poslanců, poslanců jako téměř biologického druhu je velice důležitá, chceme-li vylepšit stav demokracie v Evropské unii a posílit všeobecnou legitimitu Evropské unie mezi občany. Víte, že za posledních 10 až 12 let se snažíme nějakým způsobem utvářet změny ve smlouvě, které zcela jasně zvyšují statutární legitimitu parlamentu a to dramatickým způsobem. i když jsme se opravdu nesnažili nějakým způsobem věnovat zvlášť legitimitě parlamentu mezi řadovými občany. A já mám pocit, že zklamání nebo zneklidnění veřejnosti, jež se často projevuje tím, vyjednáváním nebo zlouhavými vyjednáváními o té Evropské ústavě, že se vlastně vůbec nevěnovalo složení parlamentu ani způsobu, jimž jsou voleni poslanci Evropského parlamentu. Tedy nyní, když se snažíme posílit eh, hospodářskou zprávu, to bude mít bezprostřední vliv na každého občana, co by daňového poplatníka tedy nikoli pouze na občana, co by voliče. Tady právě musíme být velice opatrní a velice obezřetně zajistit, aby parlament byl lépe oceňován, lépe chápán a aby jeho popularita spíše rostla. Balíček návrhu, s nímž jsem přišel, jež nyní parlamentu předkládám, už byl rozdán já ani nečekám, že byste to už mohli mít přečtené, protože je dlouhý, zejména to historické pozadí, ty vysvětlující, ta vysvětlující část, která hovoří o určité evoluci, o vývoji toho, jak se volební systém do parlamentu postupně utvářel. Je to však důležité k pochopení historického kontextu tak abychom si ujasnili, oč nám jde do budoucna. Ten návrh má čtyři základní části a e, v tom vzestupném pořadí se je snažím nyní, se je budu snažit shrnout. Tedy za prvé problém výsad a imunit. poslanců Evropského parlamentu. V současné eh, době se těšíme, nebo si užíváme, pokud tedy to správně tak mohu říci, eh, výsad eh, a imunit, jež byly ustanoveny už v roce 1965 a ty zavazují evropské poslance k dodržování všeho, jež jim předpisují předpisy nebo legislativa jejich mateřského státu, což vedlo k nedůslednostem a k vlastně narušení rovnosti europoslanců mezi sebou. A já v rámci toho přeskumu, toho balíčku, jež by měl revidovat celý volební systém, rovněž revizi tohoto ustanovení z roku 65. Druhá záležitost, ta se týká občanů Evropské unie a jejich osudu stanou-li se občany jiné země, nebo začnou-li bydlet v jiné zemi, než země již jsou občany. Eurostat odhaduje, že je až 4 miliony toto číslo těch občanů, kteří trvale bydlí jinde než v zemi již jsou občany. A jak víte, smlouva říká, že občan, který bydlí v státě jiném než jeho mateřský stát, by měl mít možnost účastnit se jak evropských parlamentních voleb, i voleb do místních samozpráv. V praxi se však eh, ukazuje, že je to problematické. Že v praxi je to tedy těžko, často těžko proveditelné. Víme o celé řadě byrokratických eh, správních překážek u občanů, kteří se ať už chtějí účastnit voleb nebo dokonce i v nich kandidovat. A stále větší měrou se k nám dostávají i důkazy politického obstrukcionismu. V některých eh, státech, kde se snaží často místní úřady nebo různé orgány zabránit eh, těmto evropským občanům, aby se plně zapojili a využili svých volebních práv právě v jiném státě. Jak víte, máme směrnici číslo 93 109, která se pokusila nějakým způsobem účinně aplikovat tuto doložku, jež byla součástí Maastrichtské smlouvy. Komise se to rovněž snažila reformovat, zlepšit, revidovat, tak, aby se tyto postupy zjednodušily, tak, aby bylo umožněno právě těmto občanům požívat jejich demokratických práv. Ale rada zablokovala tuto iniciativy komise. A já žádám, aby právě součástí tohoto balíčku byla širší reforma, šířeji pojatá reforma, aby komise znovu vzala tento problém, ujala se ho a přišla ještě s radikálnějším návrhem, který bude věrněji odrážet současné normy, standardy volebního zákonu. A třetí. Třetí bod, ten se týká rozložení křesel mezi 27 státy současného Evropského parlamentu. Jak víte, máme 751 křesel, jež musí být nějakým způsobem rozděleny mezi 27 států podle zásady sestupné poměrnosti. Ta je přímo vepsána v smlouvě. Politická dohoda existuje. Dohoda mezi radou a parlamentem. V jímž rámci bude právě tento princip sestupné poměrnosti definován. Musí být nejdříve právně ustanoven a v praxi v současném parlamentu. To znamená, že máme devět příkladů, že ve kterých je tento princip narušen. A já si myslím, že není důstojné, aby Evropský parlament sám porušoval smlouvu. Rovněž je důležité, abychom zaznamenali, že dokonce při tom, když nám přibylo 18 europoslanců, jež by zde měli přibít v rámci Lisabonské smlouvy, stále ještě bude v pěti případech tento princip sestupné poměrnosti narušen a to není něco, s čím bychom se měli sníž, smířit. Rovněž princip rozdělování křesel mezi státy byl v minulosti tradičně chaotický, nepřehledný. Často šlo o politické handrkování té nejnižší úrovně mezi různými mezivládními orgány na různých mezivládních zasedáních, kde si prostě státy mezi sebou něco eh, zcela neskrupulózně vyhandrkovali, vyjednali, to opravdu by spíš bylo vhodné eh, jako nějaká hra v kasíně, opravdu bychom to neměli vůbec nazývat eh, ústavním procesem. Tedy já tady navrhuji v rámci svého návrhu, abychom přišli s určitým matematickým vzorcem, s propočtem, který už s konečnou platností nějakým způsobem rozdělí nebo případně povede k rozdělení těchto 751 míst. Každých pět let prostě to bude technicky propočteno tak, aby už nebylo se o čem hádat, aby nebylo o čem politicky vyjednávat. Samozřejmě, než se na to můžeme, co by politici, shodnout, musíme zavázat naše matematiky k tomu, aby oni takovýto vzorec propracovali. A já volám potom, aby bylo financováno, financována taková iniciativa, kde naši odborníci, vědci, jež jsou specialisté, jež jsou k tomu patřičně vybaveni odborně, aby se shodli právě na rovnici, jež bude mohla být posléze použita a jež nám bude předložena využití. A čtvrtý prvek, čtvrtá součást, která je samozřejmě nejzásadnější, nejdramatičtější, povede k zásadní změně, je ustanovení celoevropského volebního okrsku pro volbu dodatečných 25 europoslanců. Seznamy by byly sestaveny evropskými politickými stranami, jež už máme, A i když mnohé z nich disponují sílou i určitým charizmatem, ještě stále ještě je nedefinujeme nebo je nepojímáme tak, jako opravdu vnímáme své politické strany doma. Tedy nějaká evropská dimenze politické strany zatím v určitém smyslu schází a to je taková fundamentální úchylka, která nám brání v tom, aby ta politická strana měla ty demokratické tu demokratickou krev, jež ji krouží v žílách a jež povede k tomu, že náš elektorát, naši voliči ji budou brát vážně a bude pak schopna dosáhnout úspěchu. Tedy v roce 2014, pokud teda můj návrh uspěje, každý volič dostane dva volební lístky při vchodu do volební místnosti na prvním bude jako obvykle budou kandidáti z jeho národního volebního okrsku v jeho státě, v němž bydlí, a druhý volební lístek bude obsahovat seznam 25 kandidátů, jež budou vybráni a seřazeni evropskými politickými stranami. Volební systém, jež navrhuji, se charakterizuje jako semipreferenční, polopreferenční, tedy je možné vybírat mezi podporou bloku, tak jak jej prezentují politické strany, anebo si někdo může zvolit, že dá přednost nějakému jednotlivému kandidátu. Já si představuji, že následník předsedy Baroza, tedy předseda Evropské komise, bude právě někde na tom transnacionálním seznamu. Politické strany už mnoho, mnoho a často hovořili a hovoří o tom, jakým způsobem mohou nacházet ty čempiony, ty národní hrdiny, ty ta jména těch, které tam umístí, kteří by někomu něco říkali, tedy zejména bývalí eh, premiéři, bývalí právě komisaři a tak dále. Ale bohužel to se zdá nepravděpodobné, protože takové veličiny nemají rády veřejnou porážku. Pokud však těmto čempionům vnukneme, aby se pokoušeli o křeslo v Evropském parlamentu, tak to tak eh, ústavně a politicky by to mělo být právě zakotveno v parlamentní praxi a kultuře. tři, tedy z těchto čtyř principů, tedy protokol o výsadách, matematická, matematický vzorec a ta nadnárodní, ten nadnárodní volební seznam, ty budou vyžadovat změnu smlouvy. Celá řada těch, kteří mi říkají, že už registrují určitou únavu smlouvou, těm se musím omluvit, protože nikdo mě teda neporučil nebo neřekl, že už bych měl mít unaven smlouvou, když jsem zde začal pracovat. Musíme si uvědomit, že změny smlouvy jsou tou hybnou sílou integrace. A prohlubování demokracie. A právě my, zejména náš ústavní výbor, který bude tím, jež se snaží prosadit určitá historické změny, jež povedou i k integraci, by se jí měl věnovat. A nyní k těm postupům. Jak víte, parlament má v rukou iniciativu, kromě té sekundární legislativy, která stále ještě spadá do portfolia komise, parlament nyní má povinnost být iniciátorem reformy, jež se týkají složení parlamentu a rovněž reformy volebního systému. A pokud se budeme držet toho eh, harmonogramu, tak to schválíme v parlamentu na plenárce v prosinci na plenárním zasedání. Poté to bude zasláno Evropské radě, kde stálí předseda, čili pan Van Rompuy, sám už se připravuje na to, aby tuto složku přejal, tedy dostane ji on a nikoli rotující trio. Bude to právě úkolem pana pan Rompoje, aby reagoval na návrh parlamentu. Tak, jak už uvedl pan předseda našeho výboru ve svém vstupním prohlášení. Zatím vedeme debatu, zda bychom to měli udělat eh, před tu mezivládní eh, konferenci. Já sám bych tomu dal přednost, aby se to konalo. Snad eh, je to založeno na mých předchozích zkušenostech z těch dvou předchozích, které se konaly a které jich jsem si velice cenil, které jsem považoval za velice přínosné, přivést všechny zainteresované strany z evropských parlamentů, našeho parlamentu a z komise a rovněž představitele premiéru na takovou mezinárodní konvenci, na takovýto sjezd, abychom tento balíček prodiskutovali společně, by bylo velice plodné, přínosné a měli bychom lepší vstupy, širší odezvu, než kdybychom to pouze poslali přímo na právě IGC. Ale já jsem zde otevřen jakýmkoliv jiným návrhům. A nyní otázka rychlosti na časování Tady se můžeme dále bavit o tom, zda chceme tuto reformu zavést včas, aby už se mohla týkat voleb v roce 2014, tak musíme trochu zrychlit. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem mluvil trošičku eh, dlouze snad, ale doufám, že to nebylo nezajímavé. No, no ringrazio. Já vám děkuji eh, za eh, váš pěkný úvod. Ve čtyřech bodech jste tam v podstatě uvedl velice složitou problematiku. Já myslím, že to nebylo vůbec snadné. Pak je tam ještě spousta takových druhotných aspektů, které jsme viděli v té zprávě a v tom přípravném dokumentu. Ale myslím, že vaše dnešní prezentace nám umožnila ve čtyřech bodech eh, pochopit, O oč jde a na základě čehož budeme diskutovat. Teď tady máme šest řečníků, kteří se už přihlásili do diskuze. Samozřejmě kdokoliv další se může hlásit i teď. A zatím... A tady se nám někdo hlásí také? Takže zatím se nám přihlásilo přihlásili čtyři řečníci z národních parlamentů a dva evropští. Tak si myslím, že bychom mohli nejdřív dát slovo dvěma poslancům z národních parlamentů a potom jednomu evropskému a pak to zase prostřídáme takhle. Samozřejmě kdokoliv další si chce ještě říct slovo, může se přihlásit. Takže ze všeho nejdřív eh, finský kolega Johannes Koskinen. Prego. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Eh, edustaja Duffin vystoupení pana poslance Dafa a předložený návrh dokumentu, to je všechno velice zajímavé. A myslím, že je třeba ocenit toho, že zde máme eh, souhrn toho, co bylo přijato v minulosti. Jsou zde i fakta, eh, která můžeme podepřít stanoviska národních parlamentů. Eh, ve Finsku třeba nemáme ještě všechna stanoviska hotová, ale mohu konstatovat, že velmi pravděpodobně celý tento bod týkající se 25 dalších kandidátů ve Finsku zřejmě nepodpoříme. Pokud ano, pak by to znamenalo upřednostnit větší země, zvýšil by se celkový počet poslanců Evropského parlamentu a i to by mělo své důsledky. Tento návrh pro menší země není příliš výhodný. Nicméně sjednocení evropských voleb, to je návrh, který obecně podporujeme. A postavení evropských poslanců je dále třeba trochu eh, přehodnotit, eh, je třeba se pobavit o tom, je-li možné nebo je-li potřebné zavést nějaké svobody nebo imunity na úrovni poslance Evropského parlamentu a podobně. Pokud se týče stanoviska k postavení eh, poslance Evropského parlamentu, to by nemělo být eh, v rozporu eh, s mm, postavením poslance Národního parlamentu Samozřejmě může to být trošku upravené, ale základem by mělo být jakési přiměřené eh, chování eh, a mělo by to platit pro všechny poslance. Eh, pokud se týče přesunu voleb na květen, tím bychom se vyhnuli souběhu s obdobím dovolených, jak je to nyní, když je to v červnu. A Dále je třeba se zamyslet ještě nad dalšími věcmi. Podle mě by bylo vhodné, kdyby onen sporný bod, to znamená zvýšení počtu poslanců na o 25, aby dohoda byla dosažena ještě předtím, než se o tom bude jednat na úrovni národních států podle mě by bylo nevhodné, kdybychom tento bod eh, zakopali někam do pracovního eh, dokumentu. Já vám děkuji. A teď, dá slo- teď dám slovo Lordu Bowlesovi z Velké Británie. Prosím. Thank you very much, uh, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. A chtěl bych vám poděkovat za to, že jste pozval členy národních parlamentů, aby se zúčastnili této diskuze. Také bych chtěl poblahopřát eh, panu Dafovi a poděkovat mu za jeho zprávu. Stejně jako můj finský kolega, britský parlament zatím nezaujal žádné stanovisko k těmto návrhům. Nicméně chápu, že pan Duff by si přál, stejně jako my všichni ostatní, aby se voleb do Evropského parlamentu účastnilo více občanů. Protože parlament je obzvláště od Lisabonské smlouvy pro nás všechny teď mnohem důležitější. Pane předsedo, vy jste sám odkázal na jeden bezpochybný problém, totiž na skutečnost, že volby do Evropského parlamentu jsou ve mnoha státech vnímány jako možnost, jak vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s politikami současné národní vlády. A ve skutečnosti se během e, těchto volebních kampaní mluví málo o evropských otázkách. Nicméně si myslím, že pokud budeme tady jednat o takovýchto návrzích do detailů, tak e, si musíme uvědomit, že je tam další potíž. Totiž skutečnost, že národní vlády a národní parlamenty ve skutečnosti příliš nechtějí uznávat e, zvyšující se důležitost a roli Evropského parlamentu. Což znamená, že bez politické vůdčí role, kterou by zaujaly členské státy, bude velice těžké vysvětlit občanům, jaká je zásadní role Evropského parlamentu. Já samozřejmě nemohu mluvit za 26 ostatních členských států. Nicméně ve Velké Británii vláda žádnou takovouto roli nepřevzala. Já chápu logiku stejných pravidel pro celou Unii, ale myslím si, že by s tím byly problém ve členských státech, protože ty mají často z různých důvodů své vlastní volební tradice. Mají odlišné volební obvody, počet dnů voleb a Myslím, že ten plán, který tady evropští poslanci navrhují, bude zase vnímán jako kontroverzní. Pane předsedo, já si myslím, že představa, že toto vstoupí v platnost v roce 2014, je velice ambiciozní. Já vím, že pan Duff je neunavný, ale nevím, jestli se to též dá říct i o národních vládách a národních parlamentech. Myslím si, že nebudou mít jeho výdrž. Obzvláště vzhledem k potížím, se kterými se většina členských států v současné době potýká. Takže si myslím, že pokud se tohle má skutečně někam vyvinout, měli bychom zaujmout realističtější a možná méně ambiciozní časový plán. Chceme-li skutečně otevřenou diskuzi a chceme-li skutečně získat podporu členských států a členů národních parlamentů, a samozřejmě nezapomeňme také na národní politické strany, protože kampaň za takovéto změny podle mého názoru nevyhnutelně proběhne ve členských státech, v národních parlamentech, v národních vládách, takže ty národní politické strany tam budou hrát velkou roli a myslím si, že očekávat, že přijmou takovéto změny, které jsou proti jejich instinktům v tak krátkém časovém úseku, je skutečně příliš optimistické. A tím nechci říct, že bych nezdílel ambice pana Dafa. Děkuji. Grazie. Eh. Děkuji. Byly tady tady naznačeny další potíže, ale já si myslím, že když se nebudeme snažit a když nebudeme mít nějaký návrh, na kterém pracovat, tak se nikam nedostaneme. Takže se musíme snažit s těmi potíži prostě nějak vypořádat. S potížemi prostě nějak vypořádat. A teď pan kolega Šepfrý, Evropský parlament, poslanec. Chairman, um, I very largely agree. Děkuji, pane předsedo. Já se hodně shoduji s panem Dafem, taky podporuji jako, také jeho ambice. A mohl bych tedy říci, že jsem také s tím novým zpravodajem za EPP k této zprávě. My máme určité evropské problémy, které je třeba chápat z evropské úrovně a z, této, z tohoto pohledu, to znamená spolupráce národních parlamentů a evropského, to je velice důležité. Dnes eh, by mělo vyplnout, vyplnout z debaty to, že Evropská eh, unie eh, se podílí na mnoha záležitostech, které jsou považovány za domácí záležitosti členských států. My nyní hovoříme de facto o tom, jak nastavit občanství otázku občanství. To je nesmírně komplikovaný problém, protože eh, myšlenka dvojího občanství nedošla příliš uznání a eh, v této souvislosti je zpráva pana Dafa velice žádoucí. Eh, problémy, které já tady spatřuji, mají a hodně společného s otázkou rychlosti. Prostě mnohé věci se nebudou dát vyřešit tak rychle, jak by si to pan Dav přál. A já sice eh, reflektuji tedy to, kolik je to práce. A musím říci, že to, že bychom snad teď měnili eh, smlouvy, tak to není příliš realistický přístup. Já se domnívám, že obsah eh, právě pana Dafa je v mnohem ohledu velice žádoucí. Já myslím, že také s transnacionálním seznamem nemáme problém, ale možná to musí teprve dozrát. Možná, že je příliš brzy. Já eh, celkem jsem pro tu myšlenku svolání konventu, aby se sešli všichni ti, kteří jsou zainteresováni, ale jednoduše a prostě je na to příliš brzy. Já jsem proto, aby proběhla kampaň, aby proběhla možná i dlouhá diskuse na tomto fórum, ale prostě je třeba, aby občané v Evropské unii měli povědomí o evropské dimenzi politiky já myslím, že to, že není, tak eh, to je eh, velká chyba, poněvadž podle Lisabonské smlouvy Evropský parlament má rozsáhlé pravomoce, ale občané eh, si to neuvědomují. A to je zásadní chyba, která snižuje účast občanů na evropských volbách. Občané se neidentifikují také s tím, co se děje v Evropě a já si myslím, že zde pan Duff argumentuje velmi správně. A já si myslím, že, nebo doufám, že mnozí kolegové z národních parlamentů eh, toto doma sdělí. A snad se něco k tomu ještě dozvíme ve zbývajícím čase dnešní debaty. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Šafline. A dalším řečníkem bude náš eh, lucemburský kolega, který je eh, šéfem výboru pro obranu a ústavní práva v Lucembursku. Děkuji vám. Já bych chtěl říci, že jsem velice rád, když se můžu dostat do Evropského parlamentu a zejména do tohoto výboru pro ústavní záležitosti, poněvadž mám takovou zkušenost, že tento výbor je vždycky tak trošku vpředu, pokud se týče reflektování eh, smluv a vývoje vůbec. Pro některé z nás je určitým překvapením, že se hovoří o úpravě Lisabonské smlouvy krátce poté, co vstoupila v platnost, ale samozřejmě ta myšlenka je zajímavá. Já jsem zastáncem parlamentní dimenze Evropské unie a myslím si, že její posílení by mohlo přispět k posílení demokracie v Evropě. Když se podíváme, jak vypadá volební účast, vidíme, že v mnohých zemích evropští občané prostě nejsou příliš zainteresovaní tím, co se děje v Evropě. Já si myslím, že myšlenka uspořádání konventu je velice zajímavá. E, tato myšlenka je konec konců zmíněna v Lisabonské smlouvě. Možná, že bychom neměli ani tak se zabývat debatou smluv ve smlouvě, ale spíše bychom se měli zabývat problémem demokratického deficitu v Evropské unii. Já jsem přesvědčen, že mezi občany vzrůstá spíše zmatení o tom, co se vlastně děje na evropské úrovni, poněvadž máme tady poměrně nepřehlednou strukturu a pro občany je poměrně obtížné sledovat, co se děje a z toho tedy vyplývá onen demokratický deficit. Kolega Duff eh, zpracoval vynikající zprávu a já bych se k tomu chtěl vyjádřit možná dvěma, třemi komentáři. Ten úvod je eh, vynikající a je důležité si ho přečíst, než se člověk dostane ke konkrétním návrhům, poněvadž v tom úvodu je napsáno, jak dlouhou cestu už ušla evropská demokracie a jak je to tady, jak signifikantní roli sehrává Evropský parlament. Pokud se týče priorit, já bych chtěl vypíchnout několik z nich. Především pokud se týče účasti voličů v různých zemích. No, já jsem z Lucemburska a u nás 40 eh, občanů s bydlištěm eh, v Lucembursku eh, pochází z jiných členských zemí. A u nás platí výjimka z Maastrichtské smlouvy pro země, kde 20 Eh, občanů jsou občany jiných členských zemí. Čili tady jsou výjimky, které například spočívají v tom, že eh, lidé musí sídlit v té zemi po určitou dobu, než mohou hlasovat. My máme nyní už 50 eh, let zkušeností s touto výjimkou. Já si myslím, že tyto výjimky už v podstatě nejsou nutné. Já nevím, jestli by se na tom shodla politická většina, ale já si opravdu myslím, že to nezbytné není. Jedna věc je tady zajímavá. Pokud se týče místních voleb, tedy do místních zastupitelstv, tak zde se eh, lidé, kteří eh, jsou z jiných členských zemí, eh, příliš neúčastní těchto voleb, ale přesto jejich účast pomalu stoupá. Jinak je to ovšem v případě evropských voleb. Zde jsme zjistili, že nelucemburčané žijící v Lucembursku mají tendenci hlasovat spíše ve své zemi původu. Takže oni hlasují o složení své původní národní delegace a ne o složení lucemburské delegace v tomto parlamentu. Pokud se týče účasti evropských občanů, Shodáváme tady určité výrazné trendy. Eh, lidé, ačkoliv žijí v jiné členské zemi, neustále sledují spíše politickou scénu ve své domácí zemi. Čili to je věc, na kterou je třeba pamatovat, když hovoříme o evropském občanství. V textu Andrew Duffa jsem eh, zjistil, že je tam takové volání po radikálním postupu. Navrhuje se zde, že možná bychom mohli dát právo voličům z jiných členských zemí nejenom pro místní volby, ale také do celonárodní parlamentní voleb. To by ovšem třeba v mé zemi možné nebylo. Samozřejmě, že v zemi, kde 40 žijících občanů pochází z jiných členských zemí, jsou tito lidé vyloučeni z parlamentní politiky, no to je tady problematické. Ale mě by zajímalo, co si myslí o tomto návrhu poslanci z jiných zemí. A pokud se týče těch transnacionálních seznamů, eh, vidíme to už po několikáté, takovýto návrh. Vzpomínám si, že v průběhu 90. let už eh, z Evropského parlamentu vzešlo několik zpráv, které právě volaly po těchto seznamech. Ale já jsem vždycky byl zastáncem evropského pohledu této, na tuto věc. když jsme sepisovali Maastrichtskou smlouvu, vždycky jsme říkali, že v Evropském parlamentu zasedají politické kluby, ale v podstatě neexistují strany, kterým by se tyto parlamentní kluby měly zodpovídat. Proto tedy v Maastrichtské smlouvě jsme se rozhodli vytvořit eh, ustanovení, eh, tak aby mohly vzniknout eh, evropské strany. My tady dneska máme jakési združení stran, strany stran, ale nejsou to strany v tom pravém slova smyslu. Čili já tady mám určitou skepsi vzhledem k tomu, jak se to ve skutečnosti vyvíjí. nevidím, že by to nějak mohlo přispět k demokracii v Evropě. A nevím, jak by toto mohlo přispět k demokratičtějšímu fungování EU. Je tady určitě riziko, že by se objevilo pár významných osobností, ale ono by to v podstatě poslancům Evropského parlamentu nějak moc nepomohlo. Tady by eh, měli být a tady vlastně jsou lidé, kteří reprezentují evropské občany. My bychom mohli uvažovat o přeshraničních regionálních volebních okrscích. Eh, v Lucembursku například ve smyslu ekonomickém, kulturním i politickém existuje úzká spolupráce přes hranice do Německa, Francie či Belgie. A to jsou lidé, kteří mají autentickou zkušenost s Evropou a pro ty by celoevropský volební okrsek měl smysl. A Možná, že takové to regionální přeshraniční okrsky by lepší než okrsek, který by zahrnoval všech 27 členských zemí. Čili já jsem k tomu chtěl říct toto. Nicméně myslím si, že by bylo zajímavé, kdybychom spustili debatu o všech možných demokratických deficitech a také o zlepšení demokracie. To je všechno. Děkuji vám. Děkuji panu Benfajovi. A nyní dám slovo Angelovi Farudžovi z Malty. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poblahopřál panu Dafovi za předloženou zprávu. A myslím, že ji předkládá v pravý čas. Já jsem z Malty A myslím si, že pokud se týče přímého volebního práva, tak tady je třeba, aby se ukázalo, zda eh, je možné provést eh, volební reformu ve všech 27 členských zemích, tak aby eh, se vyhovělo smlouvě. Když hovoříme o demokracii, je třeba si uvědomit, že volební právo je něco, co musí být respektováno. To znamená, že mohou volit, aby mohli volit ti, co mohou a e, ti, kteří nemají právo volit, tak prostě, aby skutečně nevolili. V tak malé zemi, jako je Malta, tak eh, u nás eh, máme dvě politické strany a v posledních volbách rozdíl v jejich eh, výsledcích byl řádově ve stovkách hlasů, což je velice odlišné od velkých zemí. A pokud by nedošlo k vážnému, vážné změně, vážné reformě volebního systému, tak to by bylo potom nepříznivé pro malé země, jako jsme my. Domácí reformy musí být eh, provedeny na to, abychom mohli dostat výzvám. Samozřejmě, že každá země, také Malta, má vlastní volební zákon. A každý má volební právo. Jenomže, aby mohl toto právo uplatnit, eh, potřebuje občanský průkaz. Čili kdokoliv ho má, může se s tím prezentovat u voleb a může volit. Čili to je taková pojistka. A to platí pro eh, místní volby, tedy volby do místního orgánu i mm, parlamentní volby. Ale stává se, že dobrá polovina občanských průkazů už je neplatná. Takže těžko se potom kontroluje, jestli eh, dotyčná osoba má právo mít eh, občanský průkaz nebo ne. Čili to je poněkud problematické. Čili je třeba proskoumat, zda tyto pojistky pro uplatňování volebního práva jsou dostatečné nebo přiměřené. U nás také dochází k tomu, že výsledky voleb bývají eh, spochybňovány, přičemž eh, volební účast u nás bývá poměrně vysoká, 80-90%. Čili já myslím, že je třeba zkoumat. jaká je situace v členských zemích, zejména těch menších. A je třeba zajistit to, aby dohled a volební reformy byly v souladu. Pokud se týče eh, onoho zvýšení počtu poslanců o 25. Tak eh, tady samozřejmě se musí vytvořit jakási rovnováha v té nové 25. Eh, samozřejmě eh, u nás a v mnoha dalších eh, zemích o tom nebylo ještě rozhodnuto. Takže já souhlasím s kolegem s, finsk, z finského parlamentu. Souhlasím také s tím, co bylo řečeno, že totiž je třeba se seznámit s postupy v jednotlivých zemích. A jestliže tam se nedostojí těm výzvám, pak eh, těžko budeme hm, připraveni pro tuto smlouvu. Já vám děkuji, pane Farujo. A teď tady mám spoustu dalších řečníků, kteří se přihlásili o slovo, takže už nebudeme mít vždy dva národní poslance a jednoho evropského, ale když to teď tak rychle propočítám, budeme mít, eh, budeme to mít na střídačku. A budeme se snažit eh, zajistit zastoupení všech skupin, abychom tady nezanedbali žádný politický aspekt. Teď je eh, paní Sandrine Belie. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si přála poděkovat také panu Dafovi našemu zpravodaji za kvalitu zprávy, kterou nám tady předkládá. A chtěla jsem ho ujistit, že ho podporujeme. My, skupina evropských ekologů, ho podporujeme eh, v tomto kroku a to bez jakékoliv, jakýchkoliv pochybností, protože si myslíme, že to zvýší demokracii v Evropě a navíc to přiblíží naše občany evropským problematikám. Chtěla bych tady nejdříve říci, že jsme si vědomi toho, že nestačí legitimita Evropského parlamentu pro takovou volební reformu. Nicméně mohla by k ní výrazně přispět. Stejně jako ty občanské iniciativy, občanská iniciativa, o které se bude mluvit dnes odpoledne, může eh, přispět k rozvoji evropského občanství, ale nebude to žádný zázračný nástroj. My říkáme, že naší politickou vůlí je zajistit, že naši občané se budou zajímat o Evropu, budou se v ní angažovat. Ale já tedy myslím, že v této fázi bychom neměli zanedbat žádný nástroj, žádnou možnost. A myslím si, že zpráva pana Dafa, to znamená revize evropských volebních postupů, by k tomu mohla přispět. Chtěla jsem vám eh, říci mé komentáře ke čtyřem bodům. Ten první se týká evropských poslanců, kteří byli zvoleni na nadnárodních volebních seznamech, nebo kteří by měli být tedy voleni na nadnárodních volebních seznamech. Já s tím souhlasím, ale proč tedy 27 poslanců? Proč jen 27 a ne více? A moje další otázka je, proč dalších 27 poslanců proč bychom tam nedali pravidlo, které zajistí nadnárodní, jaksi panevropskou reprezentaci v rámci již existujícího sboru poslanců v Evropském parlamentu? Takže to je taková otevřená otázka, proč si vybrat jedno nebo druhé, o tom musíme ještě jednat. Další věc, která mě zaujala ve vaší zprávě, je E, vytvoření nějakého volebního úřadu. Já si myslím, že ano, že je nutný. Ale možná, že bychom tady měli upřesnit jednu věc, totiž, že je třeba, aby tento volební úřad byl jednak nezávislý a jednak bychom mu měli zaručit možnost být naprosto nestraný při svém rozhodování. To znamená naprosto nezávislý. Pokud tohle dokážeme, tak pak si myslím, že by to měl být právě tento úřad, který bude mít pravomoc řešit případné spory nebo nejasnosti evropských voleb s tím, že samozřejmě tam bude vždy možnost odvolání k Evropskému soudnímu dvoru. Třetí bod se týká věku pro účast v těch panevropských volbách. 16 let u té občanské iniciativy se mi to zdá jako rozumný věk. A zcela odpovídající. Ale u voleb mi to dělá trochu starost. Protože to by znamenalo, že přiznáváme volební občanská práva daným občanům eh, na evropské úrovni, když přitom oni tato práva většinou nemají v rámci těch národních volebních systémů. A na závěr, já si myslím, že harmonizace těch národních volebních systémů by byla dobrá a bylo by dobré zajistit jediné datum, jak pro volby těch nadnárodních eh, evropských poslanců, tak eh, voleb do národních parlamentů, protože tím bychom, myslím, posílili legitimitu našeho parlamentu a také evropskou demokracii. Děkuji. A teď španělský poslanec Petra Gramund Fondamora.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 Rád bych poblahopřál panu Dafovi a Evropskému parlamentu za tu iniciativu a rovněž za skutečnost, že pozval eh, poslance národních parlamentů. To je velice důležitá oblast, v níž potřebujeme vidět lepší koordinaci národních parlamentu a parlamentu evropského. Já jsem senator, senátorem španělského parlamentu a já jsem teprve přednedávnem, před pár dny se ovšem dozvěděl. Vím, že eh, tady europoslanci už se tím zabývají nějakou dobu. My však stále ještě na to nemáme žádný definitivní názor, tedy já nebudu zatím hovořit jménem ani parlamentu, ani frakce, eh, pouze i když tady mám sebou kolegů. Nemáme ještě žádné společné stanovisko, pouze bych se chtěl ujmout této příležitosti a říct zde pár slov. Je to velice zajímavá koncepce, musíme zlepšit jednak legitimitu, efektivitu Evropského parlamentu, posílit eh, demokratičnost eh, Evropského parlamentu a zlepšit procesy v rámci volebních systémů členských států. Je to významná a velice zajímavá iniciativa a my jsme velice potěšeni, že vznikla a že ji můžeme analyzovat. Je tady však velice mnoho ještě otázek otevřených samozřejmě koordinace, ta je zásadní koordinace mezi volebním systémem celoevropským a zároveň volebními termíny některých členských států a já si dokážu představit určité obtíže, jež zde mohou vzniknout. Například, pokud se v Evropském parlamentu rozhodne, že už mohou volit i 16 letí, dobrá, ale v mnohých eh, volebních eh, systémech eh, členských států se smí volit teprve až od 18. A pak se ukáže, že ten mladý člověk může volit do Evropského parlamentu a nikoli do svého vlastního. Tedy tady možná ještě musíme se zamyslet nad tím, jak zlepšit koordinaci. Nápad s nadnárodní volební listinou, kde budou představitelé za celé Evropu, je skvělý. To určitě posílí tu koncepci Evropy jako celku. To je dobrá iniciativa, i když já mám určité pochybnosti a nejsem asi jediný, týkají se těch regionálních volebních obvodů, tam, kde se mluví o státu, jež má nejméně 20 milionů a má se rozdělit. Tady si dokážu představit, že z toho může docházet k problémům a že to může být vykládáno i jinak. Z a že se například s tím či oním výkladem ani nepočítalo. To je ale normální. Hodně se toho často v politice děje, nikoli pouze v Evropském parlamentu, ale i jinde, kde my přijdeme s iniciativou a vede to k opaku nebo k různým protikladům. Mluvíme o tom více Evropy. Zároveň nikoli pouze o tom. Mluvíme o více regionech. Chceme prosazovat více Evropy, ale zároveň i více těch malých jednotek, ale zároveň tady máme co dočinění s určitým protikladem a možná si ještě musíme vážně zamyslet nad tím, jak bychom se vyhnuli problémům například v přeshraničních oblastech či e, srážky nějakého pnutí mezi těmito koncepcemi. Pak e, ten konvent to je důležité, aby se právě národní parlamenty účastnili toho procesu bok po boku Evropskému parlamentu. Tu iniciativu tedy já velice vítám. A ještě máme určité nápady, například recital je, kde se mluví o občanech, jež bydlí v jiném členském státu, než jehož jsou občany, že je jich málo těch, kteří se účastní ve volbách. No, možná v některých zemích tomu tak je, ale ve Španělsku žije mnoho občanů jiných evropských eh, členských států a ti se opravdu voleb účastní, jak eh, místních samozprávních, tak evropských. Existuje mnoho radních a i dokonce starostů, kteří jsou vlastně z jiných eh, členských států. Například Valencie, to je město, z něhož pocházím já, a tam žije více občanů z jiných členských zemí Evropské unie než španělských občanů. A dokážu si představit, že můj kolega ze Senátu je z Kanářských ostrovů a možná je svědkem podobných, obdobných trendů. Tedy tady nesmíme ze všeobecňovat. Já si dokážu představit, že ve Spojeném království je méně Španělů, ale u nás ve Španělsku je celá řada Britů, kteří opravdu využívají svého volebního práva a někteří z nich se dokonce i stávají starosti měst, kde většina občanů nejsou Španělé. Takže to, na to bych chtěl upozornit a na závěr, pane to ještě jednou děkuji. Blahopřeji k této iniciativě a my budeme se velice snažit, abychom se mohli účastnit této debaty, abychom opravdu dosáhli eh, pro demokracii v Evropě maximum. Děkuji. Děkuji eh, za váš příspěvek do této diskuze a vaše návrhy. A já jsem tedy velmi rád, že se o to takto zajímáte, že se angažujete. Doufám, že v tom budeme pokračovat. A teď dám eh, slovo kolegovi Chauregi eh, z našeho výboru pro ústavní otázky za socialisty. Prosím. Efektivamente, mm, Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě hovořím jako koordinátor za eh, socialistickou skupinu na tomto výboru pro ústavní záležitosti. Srdečně vás eh, zde všechny také vítám. My souhlasíme s panem eh, Dafem, že je potřebné vést tuto debatu. a domníváme se, že možnosti zdokonalení volebního systému, zvláště pokud se týče účasti ve volbách a utržení vazby obč- evropských občanů k Evropskému parlamentu, no to je eh, velmi důležitá věc. My si myslíme, že je to velice eh, užitečná debata a my s velkým zájmem sledujeme všechno to, co jste, kolegové, říkají. Myslím si, že mm, není možné eh, tuto debatu de facto mm, nevést, eh, respektive vést i bez účasti národních parlamentů, to určitě ne. My k této debatě přistupujeme s řadou takových předběžných eh, postojů. My se s mnohem, v mnohem shodujeme s DAFovou zprávou, já to tady nebudu postupně procházet, ale nacházíme tady určité závažné problémy a o těch bych chtěl pohovořit. Volební reforma, tak jak ji navrhujeme, reforma, která by zreformovala také národní systémy, tak to je velmi komplikovaná věc. Například změna věku, od kterého má člověk volební právo, nebo teritoriální či neteritoriální volební okrsky, nebo změna systému přepočtu na křesla. Čili to všechno, to by bylo velice komplikované, páč by to zasahovalo také eh, domácí volební zákon. Za druhé, zazněl zde návrh eh, na svolání Evropského konventu, který by se eh, zaměřoval právě na tyto body a my si myslíme, že na to teď není pravý čas. Evropa právě prošla velice důležitými politickými reformami. Nyní máme co dělat s velmi obtížnou ekonomickou situací, čili ono by nebylo příliš moudré, kdyby se svával konvent pouze k tomuto partikulárnímu problému. A takovouto, takovýto konvent, to by musela zvolat Evropská rada, nezapomínejme na to. Já se domnívám, že kdyby takovýto požadavek vznášel Evropský parlament, tak by asi nebyl příliš oceněn, moc by se mu asi nenaslouchalo a nenašel by rezonanci v Evropské radě. Otázka, zda tato debata je nutná a zda je třeba provést reformu volebního systému a smluv, tak ta odpověď zní ano. Ale já si myslím, že eh, konvent má oprávnění tehdy, když se zabývá daleko širší reformou, třeba kdyby šlo o ekonomickou vládu Evropě. To by mohlo být. My momentálně máme pracovní skupinu, která včera představila šest evropských směrnic, které se právě týkají ekonomického řízení Evropy. A to všechno je třeba eh, schválit eh, také v souladu s komisí a posoudit dopady a tak dále. Čili já si myslím, že toto je třeba oblast, kterou je třeba trošku reflektovat. To znamená otázka úpravy smluv pro eh, toto nové, eh, tento nový způsob vládnutí. Čili já myslím, že v takovémto širším kontextu bychom mohli uvažovat o svolání konventu. Za třetí, pokud se týče eh, transnacionálních kandidátských listin, tak mm, je to zajímavé, ale máme určité námitky. Za prvé, trošku nás straší myšlenka, že by tento seznam mm, nemusel, respektive, že zvolení poslanci by pak nemuseli být ze všech zemí, kteří se na tomto seznamu kandidátů nacházejí. Také se bojíme, že ten transnacionální, ta transnacionální kandidátka by mohla vytvořit duální systém. Vytvoří jakési dva typy poslanců, jako kdyby byly dvě různé kategorie poslanců. A třeba takové ty transnacionální kandidátky kde by byly třeba nějaké významné osobnosti a zároveň osobnosti, které zase tak známe nejsou, tak ehm, to hm, nevím, jak by to mohlo fungovat. My bychom měli tu obavu, že by, to, že by se to mohlo vzdálit ještě od občanů. Že prostě takovýto tak, členové parlamentu, takové ty eh, celebrity, že by mnohé, mnozí občané k ním neměli ten vztah. A obáváme se také, že mnoho lidí by v podstatě nevolilo. Takže toto je naše obava, kterou jsem chtěl sdělit, ačkoliv nemáme definitivní pozici. A ještě poslední věc. Hovoříme o zvýšení volební účasti v Evropě, ale myslím, že bychom se měli zabývá také jinými možnými způsoby. Když třeba hovoříme o reformě toho či onoho, možná by bylo dobře, kdybychom občanům navrhli jednoho kandidáta, který by byl vůdcem politické strany. To nebylo by to lepší pro identifikaci občana s Evropou? Nebylo by lepší, kdybychom měli jednoho konzervativního kandidáta, jednoho liberálního a tak dále? A třeba by pak mohli tedy vyhrát ti, kteří dostanou nejvíce hlasů to by znamenalo, že máme společný program eh, v rámci Evropy, nebo možná bychom potom mohli uvažovat o jiné alternativě, a to by byly národní kandidátky, čili já nevím, myslím, že tady je třeba, abychom prověřili všechny možnosti. Já bych chtěl říct, že Děkuji panu Dafovi za to, že spustil tuto debatu, ale skutečně to si vyžádá velmi dlouhou a komplikovanou debatu a možná, že by mohlo vzejít daleko více návrhů, než kolik zde nyní máme. Já vám děkuji, bylo to jako vždy velmi jasné. A teď bych dal slovo panu Tomasovi Klokovskému z Polska. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Téma, jimž se dnes zabýváme, bylo tématem zasedání polského parlamentu minulý týden, když jsme měli naši komisi Sejmu pro, nebo se, výbor v Sejmu pro evropské záležitosti. Stejně jako předřečníci mohu pouze říci, že ani parlament, ani vláda zatím ještě nepřišli se společným postojem k této věci, tedy my ani postoj nemáme, ale já bych si dovolil pouze nějakým způsobem zhrnout. Tu diskusi již u nás proběhla. Především jsme velice pochválili záměr toho dokumentu, to úsilí zvýšit zájem o volby do evropských institucí, do parlamentu mezi evropskými občany. Avšak vyhodnocení těch řešení bylo mm, velice všelijaké a diskuse byla dlouhá a velice živá, podobně jako dnes i zde. A zajímavé je, že stanoviska poslanců se často odchylovala od mm, stranických postojů. Často e, se vlastně oficiální postoj strany lišil od postojů jejich poslanců. A nyní otázka regionu otevřených volebních seznamů. Takovým způsobem jsou právě už voleni polští europoslanci. Máme 13 volebních obkrsků v Polsku. A právě především z tohoto důvodu to řešení spíše nalezlo pochopení a bylo hodnoceno spíše kladně, i když ne všichni sdíleli tento názor. Ale všeobecně lze říci, že většinou, většina polských poslanců hodnotí mm, tento regionální systém eh, pozitivně a stejně tak ten systém volby svého mm, toho preferenčního hlasu. Spíše váhavě bylo přijato eh, to řešení toho celoevropského volebního okorsku. Možná v Polsku se s tím spojovalo to, co jsme nedávno ještě měli, totiž před deseti lety jsme měli celostátní eh, seznam takový, eh, kde si každá strana přispěla svými kandidáty a hodnotilo se to tím, že se říkalo, že to spíše by směřovalo k stranickým nominacím do této kandidátky a otázka volby eh, by byla minimalizována, protože by si ty velké eurostrany spíše sami rozhodly, kdo se tam nalezne a ti, jež by na tom seznamu nakonec byli, by byli představiteli těch největších frakcí a měli by pak velikou šanci do toho parlamentu i projít. A jinak, že by se měli, re, měli redistribuovat vždy mm, ty volební okrsky a mm, kandidátky, počel kandidátů a tak dále a mělo by to být již s 12-měsíčním předstihem. To by bylo těžké ratifikovat, protože tam přece musí být určitý svalovací proces dodržen. Rovněž jsme nepřišli s kladným hodnocením vůči snížení toho věku, čili že by už 16-letí občané mohli volit, to se nám zdá přehnané ale jak už jsem řekl, velice jsme ocenili iniciativu těch řešení, jež směřují zejména k pokusu sjednocení všech volebních řádů ve všech státech. Nakolik to tedy bude možné, alespoň technicky, například zkrácení volebního období na dva dny, rovněž přesun na květen. Polský parlament i polská vláda budou pracovat na této otázce dále. Sledujeme to s velkým zájmem a e, doufám, že to stanovisko, jež bude pak celoevropsky sladěno, e, budeme velice rádi k němu přispívat a budeme se účastnit jakýchkoliv prací, jež e, budou žádány. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo místo předseda pan Tarkovský. Andrew, you've heard it from... Andrew, slyšel si od většiny z nás, že sdílíme tvé ambice, nicméně slyšíme tady přesto některé ty myšlenky kritizovány. Já jsem o tom docela dlouho přemýšlel a zahraju si na ďáblová advokáta, protože si dokážu představit, že by s některými tvými nápady mohly být určité potíže, takže ať už tu filozofii podporujeme nebo ne, budeme se nad tím muset zamyslet. Problém je v tom, že bychom měli postupovat krok za krokem. A některé z těch myšlenek, když vidím, jak se vyvíjí diskuze, zvláště ve členských státech, by se mohly ukázat kontraproduktivními, zvláště co se týká financování kampaní a těch nadnárodních volebních seznamů. Já uvedu pak pár příkladů. Protože za prvé, v současné době není povoleno provádět kampaň jaksi pod evropskou vlajkou, pod vlajkou naší politické skupiny. Takže Prvním krokem by měla být možnost používat logo naší strany eh, ve volbách, abychom zvýšili povědomělost o našich stranách mezi občany. Nicméně by to mohlo vést i k určitým potížím. Asi si dovedeš představit ty, ten britský bulvární tisk, který bude psát, že Andrew a Dafa podporují federalistické finanční zdroje z kontinentální Evropy. Možná, že by ti to nevadilo, já tě znám, ale spousta lidí, kteří chtějí být zvoleni v nějakém svém volebním obvodě, by s tím měli problém. Mohlo by to vyvolat různé nacionalistické diskuze. Někdo by říkal, že nás podporují nějaké strašné skupiny, které jsou pro Evropskou federaci a tak dále. Já to prostě říkám jen, abyste se nad tím zamysleli. A Druhý příklad, který jsem chtěl uvést, nad kterým jsem se tady také zamýšlel, je, že ta nadnárodní kandidátka by svým způsobem byla dobrý nápad, protože by to mohlo vést k takovému celoevropskému vnímání naší legislativy. Přineslo by to takový celoevropský element eh, do voleb, ale když se na to podíváte do detailu, tak by to taky mohlo být trošku nebezpečné. Vezměte si Tady z dnešní diskuze dovedete si představit, že takovéto diskuze a hádání se o tom, kdo bude na kandidáce první, kdo bude druhý, kolik kandidátů ze které země, to by určitě bylo v centru diskuzí a já si nejsem úplně jist, že by to bylo dobré pro ty obecné diskuze o panevropském charakteru Evropské unie. A pak je tady problém, jestli můžete být současně na dvou kandidátkách řekněte, si, řekněme, že někdo je velmi významným politikem, bude mít odvahu se prezentovat jen na té nadnárodní evropské kandidáce, protože já si myslím, že většina lidí se bude chtít pojistit a řeknou, dobře, já můžu být na té, na, na té nadnárodní kandidáce, ale chci být i na našich národních kandidátkách. No a to pak vyvolá diskuzi, jestli to je vůbec seriózní chování, protože když jste zároveň na obou kandidátkách, tak přece uh, to nebude vypadat dobře. Já vám uvedu jeden příklad. Kdyby třeba pan předseda Buzek byl na té evropské kandidátce a na národní kandidátce by byl přede mnou, tak já bych potom podporovala, aby byl zvolen na evropské kandidátce, protože pak bych já byl spíš zvolen v polském parlamentu. Takže je pak možné, že lidé budou podporovat kandidáty ze své vlastní země, aby je potom mohli přeskočit na národních kandidátkách. Taková je prostě politika. Takže tam potom dojde k tomuto fenoménu, kdy jaksi nepůjde o tom, abychom vybrali ty nejlepší z nás na ty celoevropské kandidátky, ale lidé prostě budou uvažovat úplně jiným způsobem. A to mi dělá starost, že místo toho, abychom tím podpořili takového evropského ducha, by to nakonec se mohlo úplně zvrátit, protože lidé by se hádali, kdo bude před kým a podporovali by se na základě něčeho úplně jiného, podporovaly by se na základě takové národnostní logiky vlastně. Takže já jenom říkám, že bychom se nad všemi těmito otázkami měli pořádně zamyslet, protože některé ty věci nejsou úplně jasné. Když třeba každá politická strana se staví seznam 25 kandidátů, tak když tam bude jasně dané pořadí, tak se budeme hádat o to, kdo bude první, kdo bude druhý, kdo bude třetí. ale že bychom to udělali abecedně, ale je to dobrý nápad. Budeme mít nějaké evropské Prahy, 5%. Protože pokud ne, tak budete mít 30 různých kandidátek. Já nevím, jak to, jak to přesně chcete udělat. Protože on to může být dobrý nápad, ale když to nebude dobře připraveno, tak se to může celé zvrátit. Pokud ta dynamika zatím bude nacionalistická, tak to v podstatě jenom posílí propagandu, která říká, že zavádíme různé věci, na které lidé ještě nejsou připraveni. A potom v těch volbách eh, bude každý volit podle svých vlastních zájmů a nebude to to, co jsme si původně představovali, nebo co si představoval autor zprávy. Takže já jsem jen chtěl upozornit na to financování kampaně, na ty kandidátky a na rozhraní mezi národními a mezinárodními kandidátkami. Myslím, že to bychom měli ještě pořádně zvážit. Děkuji. Děkuji vám. Máte pravdu. Ta otázka těch národních kandidátek mě vede k určité úvaze. Je to důležitá myšlenka. Hlavně proto, že by to vyřešilo tu otázku nepřítomnosti evropských politických skupin, které v podstatě fungují úplně stejně. Mají stejnou kulturu jako národní politické strany. Nevíme, jak by ten systém přesně měl vypadat. Já bych chtěl požádat kolegu Dafa, ale já jsem si jistě, že tak udělá stejně, protože tady bylo více takových otázek. Chtěl bych se zeptat, jestli podle toho jeho návrhu těch 25 je navíc, anebo jestli patří do těch 751 eh, poslance v parlamentu, protože tím by se pak jaksi změnil podíl národního zastoupení. Vyvolalo by to prostě spoustu dalších potíží, které by zase mohly být vyřešeny. V některých eh, státech už eh, Existují kandidátky, které předkládají volební strany a které mohou mít preference pro některé kandidáty, anebo také ne. Ale pokud my opravdu chceme tímto návrhem posílit politické skupiny na evropské úrovni, tak bychom toto měli nějak vyřešit. Pokud to bude to řešení těch 25 poslanců navíc, tak si myslím, že by to vedlo k nemalým potížím. A teď kyperský parlamentní kolega pan Stylianidis. Děkuji, pane předsedo. My v kyperském parlamentu jsme ještě neukončili diskuzi o této otázce. Takže ty návrhy a otázky, které ode mě teď uslyšíte, jsou spíše osobní, než že by byly za naší stranu. Já bych chtěl především poděkovat a poblahopřát panu Dafovi. A to nejen formálně, ale protože si myslím, že skrze tuto zprávu, přesto, že tam jsou určité nedostatky, se pan kolega skutečně snaží vyřešit velmi aktuální otázku, snaží se zabývat jádrem věci protože ta problematika pro nás, pro všechny, co už celé roky pracujeme v politice, spočívá hlavně v tom, jak zajistit, aby společnost se angažovala v politice, aby se nám nevzdalovala. A to hlavně mladí lidé, evropská mládež, jak zajistit, aby ti to cítili určitou angažovanost, určitý zájem na Evropě, protože zatím se nám to nedařilo. Poslední eurovolby byly velkým neúspěchem, byla tam velmi malá účast a nemůžeme se nic nalhávat. Takže pokud zůstaneme fixovaní na tu politiku ideálních řešení a ideálních politických systémů, tak tím jen potvrdíme to, co se říká, že totiž v Evropě se jenom byrokraticky mluví a nedospívá se k žádným rychlým nebo radikálním řešením. Říká se někdy, že nepřítelem dobrého je to lepší. Takže my bychom se měli o tohle pokusit, i když zatím máme určité obavy a měli bychom postupovat rychle. A proto já bych byl proto, aby byl k té otázce co nejdříve svolán konvent. Protože i když se zdá, že ten volební systém by byl jen doplňující a že nebyl ideální pro to, aby přiblížil občana evropským institucím, je to bez pochyby první krok v tomto procesu. Hodně se tady mluví o těch evropských volebních seznamech. Ale oč v tom evropském volebním seznamu jde? Jde o to vytvořit takovou nadnárodní koncepci celé věci a prezentovat ji na národní úrovni. O to nám jde. Já jsem tady slyšel uh, obavy kolegy, který mluvil přede mnou, a on v těch detailních otázkách a příkladech, které tu uváděl, má naprostou pravdu. Ale co pak nemůžeme najít nějaká řešení? Co se týká těch kandidátek eh, v evropských volbách, eh, členské státy tam mají seznamy. Ale proč by nemohli titíž kandidáti být i na evropských kandidátkách? Já si myslím, že tohle se dá vyřešit. Já si myslím, že samozřejmě všichni si můžeme zahrát na ďáblová advokáta a najít nějaké ty problémy v těch detailech. Ale my se nesmíme, nesmíme spouštět ze zřetele ten celkový cíl a ten je vyřešit eh, tuto otázku obecně a hlavně zajistit nějakou evropskou vizi na každodenní úrovni u volebních postupů. A proto si myslím, že je velice důležité, abychom tuto celoevropskou myšlenku uvedli do pohybu. A to je věc, kterou musíme podporovat bez jakýchkoliv výhrad. Potom k tomu, co ještě říkal předseda, má pravdu. Nemůžeme jen tak eh, snadno navyšovat počet poslanců, protože to bude vypadat jako, že si tady děláme další místa pro sebe. Co my potřebujeme a co by vyřešilo spoustu z těch problémů, o kterých mluvil kolega, je, že ať jsou ti evropští kandidáti Eh, zvoleni v jakémkoliv počtu, měl by se o ně snížit počet europoslanců. To je velmi jednoduché řešení, které nijak nezvrátí tu současnou rovnováhu zastoupení členských států. Bylo by to vždy odpovídající tomu, ze kterých zemí by byli daní celoevropští kandidáti zvoleni. Nicméně, Chtěl bych to uzavřít tím, že věc, kterou bychom se měli také zabývat, je důvěryhodnost. A vůbec ta otázka toho fungování stran, politických stran v dnešní Evropě, obzvláště v Evropě krize kdy je v krizi i politika, protože občané mají pocit, že politici prostě nevyřešili jejich největší problém, který je ekonomické přežití. A tady si myslím, má pravdu zpravodaj, když mluví o těch polootevřených kandidátkách. Protože, co si budeme povídat? Občan v dané osobě prostě identifikuje tu stranu politickou. A pokud my spadneme do té pasti, že si budeme myslet, že tam jde jen o to, aby se stotožnil ze stranou, ať už evropskou nebo národní, tak je to chyba. Protože v dnešní době je ideologický rozdíl mezi stranami poměrně malý. Což je, myslím, dobré, to bylo naším cílem. Ale měli bychom tedy uznat, že i ta osoba, která politickou stranu zastupuje, je velmi významná. Děkuji. Grazie. Já vám děkuji. Vy jste v podstatě zdůraznil právo hlasovat preferenčně pro daného kandidáta, ještě mimo ten volební seznam politické strany, že? A teď se nám hlásí kolega z Evropského parlamentu Ilkev. Благодаря, господин председател. Аз наблюдавам с изключителен интерес тази дискусия и образно... Děkuji. Pane předsedo, já eh, tu diskuzi sleduji s velkým zájmem. A mám pocit, že jsou tady takové dvě strany. Jednak strana kritiků a jednak eh, strana nadšenců, kteří si přejí tady něco zrealizovat. A myslím, že se tím ukazuje, že ta zpráva obsahuje spoustu důležitých myšlenek, že je to zpráva, která se snaží změnit ten systém, který už je trošku zastaralý, trošku stagnující. pan Andrew Duff touto zprávou vysílá velmi důležitou zprávu, velmi důležitý signál. V podstatě nás žádá, abychom se pokusili najít nějakou hranici mezi politickou etikou a politickým pragmatismem. A já myslím, že to, co říká, je velmi zajímavé. On navrhuje 25 kandidátů na nadnárodní kandidátce, na nadnárodní volením seznamu, abychom se vyhnuli takovým těm různým politickým jednáním a dohadování. A zároveň ukazuje, že má určitý matematický talent. Ostatně Pan Dav navrhuje, aby volby probíhaly v takovém celoevropském prostoru. Na druhé straně by bylo dobré, vycházet eh, nejdřív z těch národních volebních obvodů, možná by to bylo obezřetnější. Protože když vytvoříme regionální obvody, tak si asi uvědomíme, že v některých regionech budou probíhat velké regionální boje kandidáti. Budou potom obětí těch jednotlivých osobních rivalit. Já bych ale podporoval tu myšlenku nadnárodních volebních obvodů. A co se týká evropského občanství, tak to je problém, o kterém se jistě bude hodně jednat, ale buďme realističtí. V některých rozvinutějších zemích může být 20 až 30 občanů jiných méně rozvinutých zemí. A tito občané tam nejsou proto, aby se snažili nějak zneužívat sociálního státu. Jsou tam proto, že rozvinuté ekonomiky potřebují pracovní sílu. Takže my potřebujeme zharmonizovaný volební zákon. A proč tedy nezvážit nějakou možnost společného občanství, společného zbožné národnosti, evropské národnosti. Ale neměli bychom to řešit jen z hlediska matematiky, měli bychom využít všech možných dalších odborníků, kteří se zabývají konvergencí systému a myšlenek. A abych se vrátil k mému původnímu návrhu, musíme konstatovat, že v některých národních parlamentech se mluví velmi dohloubky o, svý, o národních potížích, ale není tomu tak všude. Já si myslím, že v některých národních parlamentech například tato debata ještě vůbec neproběhla. Debata o této evropské otázce. V roce 2014 bychom tedy chtěli mít nový volební systém, který by byl inspirován těmi myšlenkami pana Dafa. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan poslanec Kapsis z Litvy. Dėkoju labai. Eh, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, tikrai įdomu. Dobrý den. Děkuji, pan zpravodaj. Pane předsedo, bylo to nesmírně zajímavé. Já si nyní dovolím přijít s vlastním názorem nebudu reprezentovat ještě náš parlament, protože v našem parlamentu ještě žádné diskuse neproběhly. Ty samozřejmě v nejbližší době nastanou. Když bych dnes měl přijít s hodnocením této zprávy a rozhodnout, zda se jedná o revoluci či devoluci, rozhodně z hlediska politiků se o tu revoluci jedná. Snažíme si uh, posuzovat i niance všech aspektů. Jde totiž o budoucí osud každého z nás, o to, zda budeme znovu zvoleni. Avšak pokud hovořím jako volič, tak to posoudím jako evoluci, nikoli jako revoluci a možná bych si ani nevšiml těch změn, které by měly nastat už v roce 2014. A nyní už konkrétně a Litva považuje eh, se zde jako takový pokusný králík. My máme už různé volební systémy, například přímé volby ale nebude to mít žádný velký dopad, pokud ten seznam bude nadnárodní například, pokud tam bude ta kandidátka 25 představitelů celé Evropy. To bude něco zajímavého, taková novinka pro politiky, ale voliči si z toho spíše nevšimnou a já mám pochyby, zda by náš ministerský předseda či prezident byli ochotni se dát na, tu, na ten seznam zapsat jako představitele celé Evropy. Změní se u nás i počet poslanců. V minulosti to bylo 13, nyní je tomu 12 Máme tedy 12 europoslanců, proto ani žádná velká politická diskuse neproběhla, ani se nijak nemění politické prostředí. Počet 12 nebo 13, to je pro nás obé eh, přijatelné a veřejné mínění to nijak zvlášť neovlivňuje. Já mám rovněž pochybnosti, zda nějaké velké změny například nastanou ve Španělsku nebo v Německu Myslím si, že by to sice rozproudilo trochu politickou diskusi v našich kruzích, ale nyní bychom se měli zamyslet nad tím, jak budou reagovat naši voliči, naši občané. Podívejme se nejdříve na to, co si přejí oni. Zda jsme schopni se k ním dostat, zda jsme schopni je oslovit a vůbec na ně myslet. Hovoříme-li například o evropských tématech či o tom, čím se Evropský parlament zabývá. Položme si otázku, zda se nepoužívá spíš Evropský parlament jako taková dekorace pro naše vnitrostátní politické strany. Měli bychom se rovněž zamyslet na způsob, jakým volby probíhaly. Mohlo by se například volit elektronicky, tím bychom občanům ulehčili účast tím bychom přilákali voliče. My například na Litvě zatím nemáme elektronický volební systém, ale už dokonale funguje například v sousedním Estonsku. Dnešní diskuse je příliš taková eh, Všeobecná z hlediska voličů. Ano, pro politiky tady probíhají důležité věci, ale z hlediska voličů jsou vlastně zcela irrelevantní, nezávisle na tom, zda k té reformě dojde už před volbami v roce 2014 nebo později. Voliči to neregistr- nebudou registrovat a já mám velký respekt vůči panu zpravodaji a chápu, že tato revoluce z jeho pohledu je důležitá, ale chci upozornit na to, že pro voliče bude zcela uh, zanedbatelná. Pokud chceme uspokojit voliče, tak musíme uspokojit její přání a nikoli pouze přání politiku. Děkuji. Děkuji, pan poslavec Messerschmidt. Eh, zde je to náš místo předseda našeho výboru, prosím. Uh, I uh, Děkuji. Já musím říct, že já obvykle eh, to debatu, tak jak ji tady eh, zahájil pan Dav, že já to vždycky podporuju. My se obvykle zhodujeme a já takové ta debaty mám rád. Ale musím říct, že tato konkrétní debata je pro mě zklamáním. Ano, my souhlasíme s tím, že existují praktické potíže, praktické eh, potřeby, praktická potřeba provést změny, tak hm, aby bylo možné třeba hlasovat jak pro kandidátku, tak pro jednotlivé kandidáty. Hovoříme o předsunutí z června na květen a tak dále. Eh, samozřejmě, že obecným problémem nízké volební účasti, jako zabýváme se tím, my de facto hovoříme pouze o změně volebního systému k více federalismu, ale prakticky o tom, že se lidé neúčastní, tak prostě se o tom moc nemluví. My víme, že eh, tato reforma volebního systému, to je běh na dlouhou dobu. A já se tady ptám, proč eh, debatujeme co si, co je, co je jakousi krásnou představou pana Dafa a proč nedebatujeme o tom, co se týká současnosti. Ano, já jsem proto, abychom prováděli změny, které přilákají lidi k volbám, ale to nejde, tady nejde o to, že eh, budeme se obracet a vyzývat mladé lidi, aby přišli k volbám, nebo abychom zaváděli federalističtější prvky do volebního systému. Pokud já vím, tak u mě v mé zemi eh, lidé prostě nechodí k volbám proto, že nevěří politickým stranám, nevěří smyslu tohoto parlamentu a tak dále. A já tedy bohužel musím říct, že je to víceméně pravdivé. Čili já si myslím, že tato zpráva je naprosto kontraproduktivní, jestliže naším cílem je zvýšit pochopení, zvýšit akceptaci Evropské unie mezi lidmi. Eh, pane Dafe, skutečně eh, chci troufáte říct svým voličům, že eh, jediný důvod, proč je třeba hm, co si změnit ve volebním systému, je to, aby jste přišli k volbám a proto vám nabízíme federalističtější přístup. Já myslím, že daleko reál, reálnější by bylo ořezávat byrokracii, neefektivnost a tak dále. Ale určitě eh, debata o tom, jestli bychom měli mít federální Evropu nebo ne, to je tak nějak mimo mísu. Samozřejmě daleko zajímavější eh, hovořit o ideologických filozofiích, než řešit eh, konkrétní problémy. Já bych skutečně byl velice rád, kdybychom se soustředili ve své debatě skutečně na problémy dneška a ne na jakési vzdálené vize. Děkuji. A nyní slovo dostane pan Papa Dimitrios Řecka. Děkuji, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα τελευταία 14 Je to velice zajímavá diskuse, která tady trvá už eh, před deset let. Eh, vlastně už eh, před deseti lety vím, že tady byla takováto zpráva v Evropském parlamentu a myslím, že je naprosto v pořádku a normální, že tady zasnívají rozdílné názory. Tady eh, mnozí říkají třeba z EPP, že je třeba o tom debatovat ještě mnohem delší dobu a proto tedy myslím si, že ta zpráva pana Dafa je velice dobrá. Já bych se chtěl zastavit bodu čtyři jeho návrhu. Tady se říká, že je třeba, aby se konala přímá debata mezi Evropskou radou a parlamentem i bez účasti národních parlamentů. A proč? Jako kde mají zůstat národní parlamenty? Já si myslím, že národní parlamenty by zapojeny měly být a jak ex ante, tak potom průběžně v celém procesu. Také zde řekl kolega z Lucemburského parlamentu, že evropští občané vzhledem k současným platním postupům mají pocit, že se prostě nevyplatí chodit k volbám, protože, se, protože v tom nehrají žádnou roli národní parlamenty. Také jsem si poslechl názor z britského, britského sněmovny lordů, kde kategoricky zaznělo, že národní parlamenty nemají e, zájem posilovat Evropský parlament. Já tady zasedám na Národní parlamentu už 20 let a musím říct, že to není pravda. Je to přece tak, že kdykoliv se schromažďují parlamenty, tak e, většina přítomných se domnívá, že tato nová evropská architektura vyžaduje silnější slovo obou úrovní parlamentu, evropského i národního. Rozdíl spočívá v tom, že my jakožto národní poslanci ne Eh, uznáváme někdy členy Evropského parlamentu eh, jako přímé zástupce občanů. Já musím říct, že tato debata v Evropském parlamentu možná není úplně eh, na pevném základě. Já si myslím, že Lisabonská smlouva toto de facto nepředpokládá. Proto, aby se došlo k odstranění demokratického deficitu, je nutné, aby jsme debatovali o novém a rovnoprávném vztahu mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními v jednotlivých členských zemích. Děkuji vám. Grazie, onorevole Papa Dimitriu. E questo... Děkuji vám, paní Dimitriu. Myslím, že to, co říkáte, tak z toho jasně vyplývá, že obecně je že je tedy důležité eh, se zabývat touto problematikou obecně, tedy na úrovni vztahu mezi národními parlamenty a tímto parlamentem. No, samozřejmě to eh, nevyřešíme hned. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já se eh, do toho pustím přímo po hlavě a musím říci, že pan Dav má pravdu, když bude HBAC říká, že iniciativy se musí chopit Evropský parlament. Eh, debata, tak jak probíhá, vlastně ukazuje, že je tady otázka, kdy je správný okamžik. Nejpozději po minulých volbách by to mělo vypadat tak, že parlamenty vlády se prostě sesednou a začnou uvažovat o tom, proč nám klesá volební účast. A to se týká voleb nejenom do Evropského parlamentu, ale také na e, úrovni voleb do Národního parlamentu i voleb komunálních. A já se nyní ptám, jak vážně bereme toto hlasování občanů o stavu demokracie. Ať už je to evropská úroveň, národní stát nebo volby do místní radnice který, která je občanům nejblíže. A nyní je zde otázka, nakolik ta dualita zapojení eh, domácí politiky do evropské, eh, jaký má tedy vliv na další rozvoj Evropské unie. A já mohu říci, že eh, mnozí kolegové z národních parlamentů a to eh, řekli vlastně, že v jejich parlamentech dosud není definitivní stanovisko a já myslím, že ve frakcích Evropského parlamentu to není jinak. Já bych chtěl ještě říci, že de facto tady hovořím o určitém eh, osobním dilematu, to znamená, jak se postavit této zprávě. Otázky, které zde vznáší Andrew Duff, eh, tak to je věc, se kterým se musíme nějakým způsobem produktivně zabývat. A já nesouhlasím s kolegou Messerschmittem, že se vzdalujeme občanům. My skutečně si musíme uvědomit, že reforma volebního řádu je prostředkem k tomu, abychom posílili demokratické zapojení. Dovedla ještě nějaké tři, čtyři myšlenky k otázce evropských stran. O tom se zde také hovoří. Já si myslím, že evropské politické strany skutečně existují. Je jich celkem deset. A oni dostávají zhruba 9 až 10 milionů eur z evropského rozpočtu. Tyto evropské politické strany ovšem eh, nemají právní subjektivitu. Jsou to prostě jakési spolky podle belgického práva. To znamená, že my v podstatě neuznáváme právně ani roli evropských politických stran. Oni vlastně v roce 2009 ani neměli právo na vedení volební kampaně. Čili jak potom eh, mohou ovlivňovat povědomí v Evropě, jak mohou být transparentní, jak se dá potom rozumným způsobem rozhodnout, co patří do, té, do toho národního křídla, do, co do toho evropského, tady o tom vymezení duality. A já myslím, že bychom neměli uvažovat o tom, jak sem dostat dalších 25 poslanců, ale spíše bychom se měli uvažovat o tom, jak je vlastně silové rozložení, jak toto vypadá mezi evropskou a národní úrovně. Prostě jde o to, jestli by ty národní strany byly ochotné eh, se trošku stáhnout ve prospěch evropské strany. Já myslím, že ono je to podobné jako při formulaci evropské politiky na národní úrovni. Čili vždycky jde o to, eh, nakolik jsou členské země ochotny vzdát se určitých pravomocí ve prospěch EU. Čili my máme diskrepanci politické účasti, jak u elit, tak u občanů. A mezi kompetencemi, tak jak jsou dnes rozděleny. Takže já myslím, že to volební právo do Evropského parlamentu by bylo třeba skutečně vidět v kontextu širší reformy, možná i na národní úrovni. Takže já bych tady navrhl, abychom hovořili a diskutovali o tom, jestli by určité procento míst v Evropském parlamentu nemělo být vyhrazeno evropským stranám. Tyto evropské politické strany, které vycházejí eh, z celoevropské strategie. A nejsou postaveny, nejsou tolik orientovány na národní hlediska. Čili já myslím, že toto je dimenze, která nám tady chybí a která zvyšuje tu propast mezi vnímáním toho, co tam ti politici na úrovni EU zase dělají a mezi tím, jak my žijeme. Já myslím, že taková ta únava z voleb a lhostejnost vůči volbám je dána také tím, že občané mají pocit, že ať volí jakkoliv, stejně se nic neděje. Že tedy politika se vážně nezabývá jejich problémy. Toto jsou věci, které je třeba řešit paralelně. A ještě závěrem dovolte eh, toto. Možná, že konvent je správná metoda, jak se s tím popasovat, eh, prostě nějaké schromaždění, já nevím, eh, národních zástupců, národních vlád, národních parlamentů, občanské společnosti. Ano, toto je role konventu a já myslím, že toto je společný problém, o kterém je možná se vážně se jim tedy zabývat. Já myslím, že bychom se tím měli zabývat, protože jinak nastanou další volby a za čtyři roky eh, tady budeme sedět a povedeme tu tež debatu od začátku znova. Grazie, è stato sollevato ancora una volta il problema dei partiti europei e eh, la novità. Qui, tady strany přispěli tím, že upozorňuje na další problémy. Novinkou je, že bychom tady mohli i dospět k tomu, že by vznikla otázka střetu zájmu střetu kompetencí mezi Národním parlamentem a Evropským. Takže tady vidím náznak třetí hypotéze, totiž kromě návrhu pana Dafa, kde se hovoří o 25 kandidátech na celoevropské listině a návrh přímých voleb i volit například předsedu Evropské komise, nyní se objevuje i myšlenka, abychom spíše vyhradili určitý počet míst přímo evropským stranám. Míst v Evropském parlamentu a oni by pak měli právo nominovat své kandidáty. Další kolega Kondinenáží z Maďarska. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Alkotmányi Bizottság és tisztelt Európai Képviselőtársaim. Vážení kolegové poslanci, vážení kolegové europoslanci. Já jsem jedním z nových poslanců eh, maďarského parlamentu a jsem velice poctěn tím, že tady smím se účastnit této debaty. Přijeli jsme z Maďarska eh, dva, oba pracujeme v ústavním výboru maďarského parlamentu, kromě ještě i jiných aktivit. Pan Messerschmidt upozornil na velice zásadní otázku, proč tedy jsou evropští občané tak skeptičtí. Náš výbor v Maďarsku vytvořil podvýbor a zadal mu úkol probádat eh, poměry a okolnosti politického, policejního zásahu z roku 2006 a více-méně to vše bylo hm, přikázáno se zhora. Policie obdržela příkazy se zhora. To bylo vše dokázáno a je škoda, že Evropská unie sama se nepokusila o analýzu situace, o žádné eh, zkoumání a ani pan Fratiny tehdy proti tomu vůbec nezakračil a vůbec se to nesetkalo s žádnými sankcemi. Toto jednání, toto chování maďarské policie. A nyní máme situaci ve Francii. Francie je konfrontována s problémem, jež je znám i v jiných členských státech. My už celá desetiletí se potýkáme s tímto problémem. Evropská unie nám nedává, nepřichází s žádnými konkrétními odpověďmi a to naráží právě, to vede k té skepsi voličů. U pana Dafa vidím diagnózu ta je správná, ale vše ostatní je takové spíš zvláštní. Tedy tu skepsi, tu pan Dav vystihl správně, ale tu příčinu tu minul. Totiž příčinou je, že nejsou odpovědi, že Evropa stále ještě je roztříštěná na východ, západ, bývalé komunistické státy. Sice papírově platí jako uh, rovné, s rovnými pravomocemi, ale v praxi tomu tak není. Já tady vidím paní Gormaj, představitelku socialistické strany, a ta vlastně byla tím, kdo policii nařídil, aby se takto chovala. A například i životní úroveň v těch státech nových členských je až tak nízká, že občané protestují zaměstnanci nejsou chráněni, nejsou podporováni a Evropská unie nám ani neodpovídá na otázku, jak to, že je možné, že se podařilo Slovensku vstoupit do unie a v situaci, kdy jsou stále ještě platné Benešovy dekrety. A ty právě znevýhodňují Německo a Maďarsko. 10% všech evropských finančních prostředků se víceméně rozplývá v různých tunelech a v různých korupčních aférách. Já musím souhlasit s těmi, kteří tuto reformu kritizují. Ne reformu jako takovou, jako eh, celek, ale protože pan Dav tento problém neproskoumal z pohledu voliče. Jak vyřešíme ten problém? To je jasné, totiž odstranit demokratický deficit, to povede k řešení problému, ale zdá se to dá realisticky dosáhnout tím, že vytvoříme celoevropské volební seznamy, což se tady snaží pan Dav prosazovat a i někteří jeho kolegové, to je otázka. Jsou národní státy připravené si s tím problémem poprat nebo se snaží zametat vše pod koberec? Evropská unie se často zdá jako taková zdánlivá instituce. Eh, občané chtějí více národního hlasu, více národních specifik a volební systém, jak budou eh, člán, občané Evropské unie na něj reagovat. Tady většina lidí pouze vidí vlajku, zlaté hvězdičky na modrém pozadí, pár obličejů, kteří sem tam něco slíbí, ale nic nedodrží. Tedy Evropská unie vlastně neposkytuje reálné odpovědi na ty otázky, jež jsou zásadní. A nyní konkrétně k pár záležitostem. Tady mám pochybnosti, například bod 2b, šestá odrážka. Já jsem právník a tady mohu pouze říci, že eh, ďábel vězí v podrobnostech a tady nevíme, jak to bude vypadat v praxi. Celá reforma v dnešní podobě už eh, je jakoby odsouzená k neúspěchu z hlediska voliče, protože tyto návrhy už měly být zakotveny a formulovány v rámci Lisabonské smlouvy. My sice Lisabonskou smlouvu odmítáme, ale já tady nevidím ani odraz Lisabonské smlouvy v tomto návrhu. Nyní se od lidí žádá, odpověď na otázku, zda by měly být reformy, ale způsob jejich provedení znovu se bude dít zcela nezávisle na nich. Totiž všelidové hlasování, referendum to nejde a ty nadnárodní volební seznamy nebo ty nové, ten nový celoevropský volební úřad, to znovu odcízí Evropu běžnému občanovi. A pokud by se měli sestavovat takové nadnárodní seznamy, ještě navíc nad národními seznamy, to vůbec není větší demokracie, to je naopak celá nedemokratické. A nyní zvolat takový ten konvent mezivládní, to mně připadá nesprávný nápad. Naštěstí ten ústavní konvent selhal a doufám, že selže i tento. Takovéto konventy, to je pouze taková byrokratická říčka a ta naopak eh, působí odtažitě, vůbec nepracuje v zájmu občana, chová se neodpovědně a snaží se podporovat nějaké utopické vize, aniž by opravdu poskytovala nějaká osvobození občana, ale celá debata mě připadá velice důležitá a rád si poslechnu i názory druhé strany. Děkuji za to, že jste nám vše tady ehm, na vše odpověděl ne. Ano, to bude plodný podnět. My samozřejmě věříme, že pan Dav se nad tím velice pečlivě zamyslí. A nyní pan Devanky z výboru pro ústavní záležitosti v Portugalsku, prosím. Muito obrigado, senhor presidente. Caros colegas, esta questão, o relatório eh, elaborado. Děkuji. Vážení kolegové, záležitost, o níž pojednává pan Dav ve své právě, ve své zprávě, ještě neprošla portugalským eh, parlamentem. Ani má strana, portugalská strana socialistická, se jim nezabývala. Tedy zatím, pokud se zde budu vyjadřovat, tak to bude pouze co by soukromá vlastně osoba, nebo spíše vyjádřím svůj osobní názor. Já jsem přesvědčen, že zpráva předložena panem Duffem je velice ctižádostivým pokusem reagovat na to, s čím už se často potýkáme a pan Kacíny rovněž na to upozornil, totiž riziko, že volby do Evropského parlamentu se více-méně zhroutí a, a často se z nich eh, stávají takové národní kampaně. Často se vlastně volbám do Evropského parlamentu nedaří dosáhnout žádaného cíle, totiž evropské integrace. Rok 2014. Tam se mají konat další volby. Možná jsme jim ale příliš blízko. Tedy tady bych rád upozornila to, že někteří předřečníci zdůraznili, že ten časový harmonogram je napjatý. Já souhlasím však s tím, že to neznamená, že bychom se neměli snažit k tomuto cíli zpět, že bychom neměli nic dělat. Zaznělo tady mnoho pochybností, zda by se mohlo podařit prosadit sjednocený minimální věk pro účast v těchto volbách. A zároveň ta sestupná poměrnost. A ještě jedna kontroverzní věc, totiž ta nadnárodní listina, ta transnacionální listina kandidátů. Slyšeli jsme zde reakce velice extrémního rázu. Totiž zdá se, že vlastně samotné naše zasedání či naše existence zde je nějakým způsobem spochybňována. Účastníme se fóra, jež se snaží prosadit evropskou integraci a já sám za sebe mohu pouze říci, než vše uzavřu, eh, že ten, ta koncepce těch politických stran, celoevropských politických stran, zatím nebyla schopna stělesnit vize těch, jež byl otci této myšlenky. Avšak nepochybně vše pramení ze skutečnosti, že nám chybí ty správné podmínky, to zázemí, abychom mohli prosadit celoevropské volební manifesty, abychom byli schopni um, vést kampaň v širších celoevropských společenských kruzích. A právě proto jsem přesvědčen, že je zcela zásadní, abychom měli nějaké vzájemně odsouhlasené principy pro další aktivity, například eh, politický program, jež si budou prosazovat celoevropské politické strany. A existence nadnárodních eh, kandidátek, to je dokonale opodstatněné. Nevím, zda by tam mělo být konkrétně 25 kandidátů a zda by to bylo vhodné určovat už nyní. Nevím, zda by tím byla nutně eh, garantována rovnovážná eh, reprezentativnost eh, všech v Evropě, všech stran a tak dále. Možná je to spíš takový výchozí bod pro další úvahy ale jde o to, abychom evropským volbám dali takový více mezinárodní, transnárodní ráz. A já jsem přesvědčen, že kandidátka právě transnárodních kandidátů je zásadní podmínkou pro vytvoření celoevropské politické platformy, na níž budou působit evropské strany čímž vlastně budeme prosazovat lepší integraci v Evropské unii. Další pan Leinen, který předsedal tomuto výboru těsně přede mnou a který nyní je předsedou výboru pro životní prostředí. Prosím, pan Leinen. Ano, pane předsedo Kasíny, vážení kolegové, já jsem velice rád, že jsem se znovu nalezl na půdě a v komu máme. Eh, ten výbor, v němž já působím, má mnoho témat a tam nemám šanci, ale to je téma, které mohu počítat mezi své oblíbené. Vlastně se jim zabývám už od začátku své politické kariéry v Evropském parlamentu a je to velice politické téma, které je zásadní pro budoucnost celoevropské demokracie. Demokracie pro Evropu a pro vývoj evropských voleb už máme tyto volby celých 30 let, ale zjišťujeme, že od jednoho um, kola, od jednoho volebního data k dalšímu se nám účastní stále méně občanů. Já sám jsem se nyní účastnil eh, Evropské volební kampaně. A v roce 99 jsem si říkal, ono to moc neběží, totiž zřejmě mají lidé strach z toho eura. Pak v roce 2004 to běželo ještě hůř a já jsem si říkal, možná mají lidé strach z rozšíření Unie, zejména v Německu. To byla ožahavá otázka. A pak 2009 už jsme měli euro, už jsme byli rozšíření, ale přesto to neběželo o nic lépe. Totiž zjistili jsme, že občané si přesně nejsou schopni uvědomit důvod, proč by se měli účastnit evropských voleb. A v skutku ono to vlastně ani evropské volby nejsou. Máme 27 států a tam běží 27 volebních kampaní a voleb. A dokonce i moje strana, jež je velice evropská, stále znova je v pokušení nacházet témata, která by byla národně kontroverzní. Zejména opoziční strany se neustále snaží si stvořit z těchto evropských voleb takový test pro svou národní vládu. Mně může vykládat, kdo chce, co chce, že to třeba je trochu jinak v jiné zemi, ale faktem je, že Evropské volby jsou zneužívány národními politickými stranami, politickou e, třídou, e, jsou často považovány za druhořadé e, a Eh, média potřebují nějaké maso pro své noviny, potřebují to vzrušení, srážku nějakých názorů, potřebují mm, to, že se někdo pere o ty mandáty. Ale bohužel ono se to neodehrává, ten boj o moc na celé evropské úrovni, ten opravdu zůstává vyset na té národní úrovni. A já mohu pouze prohlásit, že logické pokračování a zavádění Eh, těch eh, zavedení vůbec voleb do Evropského parlamentu v roce 79. Tam jsme naráželi na mnohé, jež říkali ne, na odpor, na skepsy. Bylo to téma, jež potřebovalo dlouhou dobu, eh, v níž dozrávalo a v průběhu tohoto času jsme zjišťovali až postupně, že se nedá pouze vyslat pár představitelů Evropského parlamentu prostě jenom do Štrasburku jenom tak. To fungovalo sice určitým způsobem v 50. letech, ale už v 60. letech jsme věděli, že to takto dál nepůjde. Takže se to změnilo ten systém a nyní opravdu nastal čas, kdybychom měli přejít do další etapy. Ty evropské volby se musí stát evropskými volbami v pravém slova smyslu. Já jsem byl zpravodajem v parlamentu E, k dokumentu pro statut evropských stran. To probíhalo v roce 2004 a bylo to umožněno krátce před volbami v roce 2004. E, to bylo e, v určitém smyslu i díky řeckému předsednictví a dokonce i toto jednotlivé téma, statut evropských stran, budilo různé úvahy, vzbuzovalo různé názory. Francie, Portugalsko, Lucembursko, Belgie, myslím rovněž bez a, a v Řecku tam šlo o to, že strany nesměly, tedy sou, soukromé instituce nesměly být dárci politických stran. V jiných zemích to možné bylo. Jak se najde celoevropské řešení? A pouze díky tomu, že se Řecko zdržel hlasování, tento zákon prošel. Máme evropské strany, máme statut, tam se rovněž už něco hnulo z místa, ale navíc strany vlastně nemohou pracovat, nemohou fungovat. Co by měli tedy dělat? To není e, takový ten, to nejsou rotariáni, to není nějaký e, spolek záhradkářů. Ty by chtěli samozřejmě mít moc, chtěli si získávat příznivce, bojovat o mandáty a to statutárně nesmějí, nesmějí vést celou evropskou volební kampaň. A proto se z toho tématu nikdy nestane nic lepšího, nic vhodnějšího, dokud nebude evropským stranám umožněn boj o mandáty. A drazí kolegové, my už jsme byli v té věci dál, my jsme měli zprávu Sopulos. To už bylo v 90. letech a tehdy Evropský parlament žádal, aby 10% křesel procházelo celoevropskými seznamy. To Andrew Duff už je vlastně velice skromný, když říká, že tam bude pouze 27 eh, křesel. Parlament se mezi tím zvětšil a my chceme méně křesel. Tedy já už jsem ty argumenty slyšel, ty už si poslouchám celých deset let a jsem trochu deprimovaný, že dokonce i dobrý přítel jako Ben Fayou káže stále totéž. Já jsem totiž jeho soused, já bydlím v regionu vedle a jeho představa, že bychom měli seznam takový přeshraniční volební okrsek, ten je stejně vzdálen jako um, takový nápad, jako nápad celoevropské seznamu. Nechceme přece společný seznam Lotrinska, um, Lucemburska a Alzaska, um, eh, tedy Lucembursko, Německo, francouzsky. A přece nyní bydlíme, eh, žijeme ve světě, jemuž vévodí média, a tady přece evropská volební kampaň, evropský kandidáti. To by samozřejmě taková platforma vznikla automaticky. Sice jsme taková babylonská věž evropská, ale technika nám pomáhá. To už se dá řešit. A e, těm volbám a té kampani bychom dali úplně novou dynamiku. Kdyby taková evropská debata a evropská veřejnost, celoevropská veřejnost měla možnost se zapojit jako celek a uviděla by v tom smysl celoevropských voleb. Já jsem toho mínění, že opravdu nastal čas, aby každý občan měl dva hlasy jeden jako dosud pro eh, tu kandidátku, národní kandidátku. Ve velkých zemích tomu je, eh, tam jsou kandidátky i regionální a s tím se ani nemusí nic moc dělat. Ale ta druhá noha, ta druhá strana, ta nám tam stále ještě schází. Totiž ta komponenta té opravdové evropské kandidátky. A tím bychom dali Evropské unii tu dvojí legitimitu, tak jak ji máme zakotvenou ve smlouvách. Evropská unie je unie států, ale zároveň je unii evropských občanů. To už od dob Maastrichtské smlouvy. A to vlastně zatím ještě není zoperativněno. Tam jsme se ještě neposlali ku předu. Vlastně od roku 1990, to už je 20 let, jsme, ještě jsme v té věci nepokročili. Tedy pokud by se to povedlo už eh, k těm volbám 2014, to by bylo krásné. Ale dejme tomu, že se to podaří až v roce 2019. I to by byl úspěch. A pak bychom si mohli říct, jak to může někdo tvrdit že ti kandidáti jsou vzdáleni občanům. Já jsem z velké země, 82 milionů e, občanů. Takže teoreticky jsou všichni kandidáti e, vzdáleni, ale zároveň jsme blízcí, protože nás neustále omílají média. A nyní evropský seznam. To se ti lidé samozřejmě stanou známí ve své zemi, no a doufejme, že i v celé Evropě. Já tedy eh, čtu, co s čím přichází Andrew Daft. Je to stěžádostivé, možná až příliš a já bych tam rezignoval na mnohé podrobnosti. To, co jsi tam vepsal, to jsou technické věci, to se může vynechat. Ten Archimedův zákon, ta, ten bod je, v němž, v němž vím, že to rozhodující je ta celoevropská kandidátka, aby vznikla celoevropská debata a celoevropská demokracie. A potřebujeme změnu smlouvy. Ano, to je pravda. Nejkrásnější způsob by bylo pomocí toho konventu, jež zde byl zmíněn, ale samozřejmě se můžeme zamyslet i nad alternativami. Máme například přístupovou smlouvu eh, s Chorvatskem a pak budou další země, jež budou chtít přistoupit k Unii, takže tam je mnoho možností, kdy můžeme nakousnout toto téma a můžeme o něm pojednat. A poslední moje věc. To je takový strukturní přelom. Samozřejmě u každého přelomu, který jsme už zažili, narážíme na odpor, jsou i euroskeptici a e, ti, jež jsou proti Evropě. Takže ti, jež jsou proti, to samozřejmě nechtějí vůbec, skeptičtí jsou skeptičtí. A pak máme ještě ty establishmenty těch národních stran. A těm se to líbit nebude, to je jasné. Já jsem byl zpravodajem, jak už jsem řekl, status evropských stran. A teď jsme měli první přeskum a tam jsme měli i celoevropské um, nadace. A každá tedy celoevropská strana má i ty nadace. V mé zemi existují velice veliké nadace. Adenauerová, Ebertová, a ty veliké nadace jsou prestižní, no a ti najednou přiběhli, začali mi bouchat na dveře a řekli, to přece nepotřebujeme, proč by měla být nějaká celoevropská nadace? My už existujeme, máte nás celé roky, my jsme zaběhaní, jsme dobří, jsme schopni poskytovat tež. A i to nastane nyní. Budeme mít ty, jež přijdou, budou lobovat, budou říkat přece vše běží, jak má, to není třeba taková změna, ale bohužel to není pravda, je tomu opačně. Tady jsme slyšeli hlas Maďarska. Tady by se dalo říci, že je to vše špatnou politikou. Ano i ne, ale demokracie, ta je o porovnávání různých názorů. My chceme, aby tady panovala určitá rozprava, aby eh, to, jak se zkusíme poprat s těmi různými koncepcemi, aby se to konalo veřejně, ale bohužel to se nekoná, čili Evropa vlastně neexistuje jako veřejné téma. Vidíte, že já jsem tento vášnivý zastánce těch diskusí, eh, té reformy a já musím říct, Andru, že eh, pokud si chceš prosadit tuto zprávu, tak rezignuj na určité věci. Slev, možná eh, by ty podrobnosti šlo vynechat, ale ten strategický archimedovský bod, ty evropské seznamy, soustředit se na to, to je ten přelom. A ty podrobnosti, to se potom může například na regionálních konferencích se to může řešit, nebo i na konventu, ano. S tím můžeme počkat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď dostane slovo kolega Vial z francouzského senátu. Pane předsedo, pane Dafe, já vám děkuji, že jste zorganizovali dnešní setkání. Děkuji panu Dafovi za jeho prezentaci, včetně těch technických aspektů, abych odpověděl poslednímu řečníkovi, který má zřejmě pocit, že technické aspekty můžeme nechat stranou. No za prvé, co se týká časového harmonogramu, tak já nevím. Nevím, jestli bude Evropa připravena na to toto schválit v roce 2014. Nicméně, já jsem rád, že jste s tou diskuzí začali už teď, protože je to velmi aktuální záležitost. A chtěl bych říci, že francouzský senát velmi nedávno jednal o této otázce národních volebních obvodů a nebo územních volebních obvodů. Samozřejmě, že to není věc, o které by rozhodoval Senát, musí o tom ještě rozhodnout parlament, ale chci jen říci, že sledujeme mm, tyto úvahy a tyto diskuze. E, k pár bodům, které tady zmiňoval pan Duff. Myslím si, že bylo dobré tady připomenout, že tato že tato evropská volební procedura je zcela zásadní. Není to jen několik technických opatření, ve skutečnosti to je jádro podpoření a posílení demokracie a Evropy, evropské identity. Vážení kolegové, my můžeme si nic nalhávat. Víme, jak nás vnímají teď naši občané a bohužel ta krize ještě více zesiluje jejich pochyby o Evropě. Takže toto posílení demokracie a Evropy by mělo být sloučeno eh, s respektem k identitě společných institucí. I národních institucí. Protože si myslím, že Evropě velmi dobře posloužíme, když budeme pracovat eh, na našich eh, národních úrovních, v našich vlastních společnostech. A chtěl bych tady zmínit několik technických otázek eh, k tomu, co říkal pan Dav, a potom se vrátím k politickým otázkám. Tak ty technické. Když se mluvilo o těch výsadách a imunitách poslanců, tak tohle není nic, co by bylo úplně mimo ty národní diskuze. My ostatně s kolegyní už několik měsíců jsme členy takového výboru v našem senátu, výboru, který byl vytvořen proto, aby se zabýval volbami národními, komunálními, regionálními a tak dále. A dost těžko si dovedeme představit, že by se vytvořily nějaké evrops, nějaká evropská pravidla, aniž by to mělo vztah k těm volbám a pravidlům, které máme v jednotlivých členských státech. A teď ke otázce od 16 nebo od 18 let, to není jenom evropský problém. Jak můžete řešit otázku, zda se má volit od 16 nebo od 18 v Evropě, když se to nebude harmonizovat na úrovni členských států? Nejsme přece většinový nutně v Evropě ani v našich členských státech. To je celá diskuze, která musí proběhnout a která se týká občanských práv, která se týká trestní zodpovědnosti a tak dále. Takže to ukazuje, že tato otázka se dotýká mnoha velmi důležitých problematik. Dále, za třetí, já nechci tu debatu zredukovat na technické otázky, když jsou důležité, ale bylo nám připomněno, jaká je situace v naší zemi. Máme 4 miliony osob, které se nachází v té situaci. Eh, mluvil o tom náš lucemburský kolega před chvílí. Já si myslím, že občas je důležité takovýchto extrémních situací, abychom jasně viděli, v čem spočívá problém. V současné době skrze uznání práv členů dosáhneme vyrovnanosti mezi zastoupením v Evropě a zastoupením na národní úrovni. A teď ještě na závěr takový politický aspekt, myslím, že mnohem političtější, než se zdá. Jedná se totiž o návrh v tom čtvrtém bodě vytvořit takový celoevropský volební obvod. Byla tady uváděna určitá čísla, já se k tomu nebudu vracet. Eh, Pan Duff velmi správně říkal, že ty matematické otázky vyřeší odborníci, až na to přijde. Nebudu se vracet ani k té volební otázce. Jestli dovolíte, myslím, že můžeme věřit našim politickým stranám, že se budou chovat zodpovědně a inteligentně. Ale to, co jste říkal vy, pane předsedo, před chvílí, když jste mluvil o tom, že Toto by mohlo vést k tomu, že se v kampaních objeví eh, různé důležité evropské osobnosti. A já si tedy říkám, co by se od takovéto myšlenky dalo vlastně očekávat toho evropského, celoevropského volebního obvodu. Často se v Evropě stává, že se politické záležitosti schovávají za technickými. Já si myslím, že chceme-li mít takovéto celoevropské volby, tak je třeba si jasně říci, co od toho chceme, co tím chceme dosáhnout. Chceme tím nějak změnit rovnováhu zastoupení v parlamentu, nebo chceme získat novou generaci evropských poslanců, kteří by byli skutečně takovými federálními evropskými poslanci. A promiňte, že používám tento termín oproti těm regionálním evropským poslancům. Já si myslím, že by stálo za to se na tohle pořádně podívat, protože to není nějaká podřadná otázka. Já si myslím, že je docela zásadní. A to je také důvod, proč tady uvádím těchto pár bodů. A docela se mi líbí ten nápad svolat tematický konvent protože ten návrh toho nového, volebního zákona dává dohromady spoustu velmi důležitých problematik. Některé vypadají velmi technicky, ale často ty technické aspekty jsou ve skutečnosti politické a je to všechno provázané. A netýká se to jenom Evropy, bude to mít naprosto přímý dopad na eh, fungování našich národních institucí. A to je důvod, proč, abych to uzavřel, s tím, že ještě jednou vám děkuji za organizaci eh, této diskuze. Myslím si, že ten konvent by pomohl eh, lepší diskuzi o těchto otázkách a podle mě je to skutečně jádrem budoucnosti Evropy. Děkuji. A teď evropský poslanec kolega Prons. Děkuji, pane předsedo. Demokracie to je vláda lidu, nikoli vybraného okruhu lidí. A tito lidé eh, mají prostě určitou identitu. Třeba v Belgii jsou takové identity dvě, možná tři. Takže k čemu zatím došlo? Jestliže by se měla rozvinout evropská identita, pak eh, by bylo dobré, eh, abychom na to reagovali s řízením panevropského volebního okrsku. Ovšem, kdybychom šli cestou volebního okrsku panevropského a neměli identitu, no tak to by asi nebylo dobré. Nicméně, kdyby to nastalo, většina voličů by asi ignorovala tu část voleb, která se týká pan evropského okrsku. A navíc strany, které nemají panevropskou efekt, identitu, by byly efektivně tedy de facto eh, vyloučeny, i když formálně ne. Eh, když se podíváte na příslušné ustanovení smlouvy, tak to tak je. Těch 25 míst, eh, to by bylo potom jakási, jakýsi dáreček pro evropskou politickou třídu na úkor národních reprezentací. Tyto, tento počet eh, poslanců navíc, ten by se samozřejmě musel nějakým způsobem zvyšovat podle počtu členských zemí. To znamená, že skutečně by to nakonec šlo na úkor národních zvolených reprezentantů, pokud se týče návrhu, že lidé by měli mít právo hlasovat v zemích, kde mají sídlo, tak já si myslím, že lidé, kteří nejsou usídleni ve své země, zemi, neměli by být obráni o své hlasovací právo. Mohli, měli by možnost volit, měli by mít možnost volit buď to elektronicky nebo korespondenčně. La... Děkuji. A teď paní Majer z Rakouska, prosím. Äh, Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament se touto zprávou dosud nezabýval. To je třeba poznamenat. A já si myslím, že DAFová zpráva je docela dobrým východiskem pro další debatu. Já možná to nechci rovnou strhat, jako třeba pan kolega Messerschmidt. Eh, já musím já si myslím, že bychom této zprávě měli dát šanci na to, aby byla projednána nejenom zde v Evropském parlamentu, ale také v parlamentech národních. Já zde spatřuji několik docela dobrých a důležitých bodů. Řečeno bylo všechno, tedy řečeno bylo mnoho, neli všechno. Já bych eh, možná ještě chtěl pohovořit o pasivním a eh, aktivním volebním právu a také pokud se týče věkového Prahu, my jsme o tom debatovali hodně v Rakousku. Eh, prostě je třeba říci, že 16-letí jsou už dostatečně vyspělí na to, aby absolvovali volby a aby vykonávali svolební právo. Jinak pokud se týče eh, toho celoevropského, celoevropské kandidátní listiny s 25 dalšími eh, poslanci, 25, možná by tam měl být 27, Čili myslím si, že je to takový doplňující demokratický prvek a já si myslím, že ta evropská kandidátka v této nové dimenzi by měla být eh, v této dimenzi debatována. Samozřejmě ještě závisí na tom, jak eh, vybírat kandidáty pro tuto kandidátku, jestli v národních volbách nebo nějak jinak. To je, myslím, také podstatná kompetenční otázka. Dnes už zaznělo to, co chci ještě jednou potrhnout, než skončím. A sice, že eh, v mnohých zemích existuje problém s imidží EU. To image eh, je třeba posílit, alespoň na tu úroveň, jak to bylo dříve. A také chceme posílit Evropu vytvořit kolem ní jakousi pozitivní náladu eh, na půdě členských semí. Poněvadž tady eh, už to eh, zaznělo, že od roku 1999 ten, ta volební účast klesá a mm, tak by mě zajímalo, jak to potom bude v roce 2014, ten trend vydrží, jestli vůbec někdo k těm volbám přijde. Čili já si myslím, že s posílením Evropské unie bychom se mohli vrátit k aspoň trochu přiměřené volební účasti. Děkuji. Děkuji. A teď paní Mensar Marec Estonska. Já bych eh, vám ráda poděkovala za příležitost zúčastnit se této debaty. V estonském parlamentu jsme DAFovu zprávu dosud neprojednávali, eh, na rozdíl od eh, občanské iniciativy, o které budeme hovořit odpoledne. Já jsem posledně naslouchala kolegům a uvažovala jsem o tom, co bychom mohli dělat na národní úrovně a co by mohli očekávat členské země od lepší organizace evropských voleb. V ESCO je možné volit elektronicky za použití občanských průkazů a v roce 2009 jsme měli poměrně slušnou volební účast. Současně s tím ovšem lidé jsou zklamáni tím, že sice jde o evropské volby, ale národní strany velice často jejich prostřednictvím si řeší vlastní problémy. Například naše největší vládní strana a e, největší opoziční strana obě dvě zasedají na skupině liberálních stran zde v tomto parlamentu, čili lidé mezi nimi těžko nacházejí rozdíly. Zelení třeba jsou jediní, kteří se v posledních eh, eurovolbách eh, pokusili prezentovat Green New Deal, což je evropská platforma. Eh, nicméně přece jenom nakonec převládl zájem o lokální konflikty a lokální otázky, jako je e, rodičovská podpora a podobně. v podstatě argumentovali, že pokud zvolíte nás do Evropy, tak zachováme vaše sociální výhody v Estonsku. A je to tak, že každá strana eh, mohla eh, předložit pouze 12 eh, kandidátů podle počtu europoslanců a lidé tedy už víceméně bylo jim jasné, že třeba když je někdo na místě 7, tak už se do parlamentu nemůže dostat. Estonsko je zastoupeno šesti europoslanci. Možná, že eh, prostě kdyby vypukla diskuse o to, jestli máme mít šest nebo sedm, tak to zase není tak důležité. Ale každopádně třeba, abychom lidé více, lidi více informovali o tom, co se odehrává zde Evropském parlamentu. Poněvadž pokud je nějaká veřejná debata o evropských institucích, tak se hovoří většinou o platech poslanců nebo o korupci v evropských institucích a tak dále. Tak to není dobré. V evropských volbách respektive v souvislosti s nimi, bychom měli hovořit více o celoevropských politikách, jako je třeba politika a rybolovu a podobně, aby třeba estonští občané eh, se v tom více orientovali. Pro nás je samozřejmě rybolov velice důležitá eh, součást ekonomiky a mnozí třeba by k tomu vzlíželi jako k něčemu, co by mohlo vyřešit naše problémy. A pokud by něco takového nastalo aspoň do určité míry, tak to by určitě zvýšilo respekt eh, evropské, estonských obyvatel, možná estonských rybářů k Evropské unii. Další téma je třeba e, zelená pracovní místa, jeho jako zvyšování zaměstnanosti, nebo e, mohli bychom debatovat o důsledcích chudoby a respektive e, vynícování chudoby. To by skutečně mohly být celoevropská témata já si nejsem jistá, jestli Evropský parlament má sílu zde něco změnit, ale eh, v Estonsku každou středu probíhají debaty mezi stranami a jejich mluvčí představují své názory na určité problémy. Obvykle se tam všem neobjevují vůbec žádná evropská témata. Myslím, že my bychom tedy měli věnovat evropské politice více pozornosti. Je to v podstatě otázka takové té eh, lokální mentality, ale eh, Evropský parlament by to mohl pomoci překonat. Politické skupiny v Evropském parlamentu by možná mohly eh, trošku zatlačit na své národní kolegy. No a jinak, eh, pokud se týče volební účasti, já myslím, že eh, bychom měli mít eh, třeba jednotný věk, od kdy mohou lidé volit a myslím si, že 16 let bych, bychom asi v Estonsku nepodpořili, ale nevím to úplně jistě. Také se domnívám, že dnešní zasedání a všechny tyto debaty jsou výborným východiskem do budoucnosti. Děkuji. Děkuji, mám tady ještě dva poslední řečníky a musíme samozřejmě také nechat možnost kolegu Dafovi, aby to uzavřel, aby odpověděl. Takže bohužel už vám nemohu dát více než dvě minuty. Jednak tady máme portugalského poslance Filipe a kolegu Murvaji z Evropského parlamentu. Takže prosím, pan Filipe. Prego. Prosím. Muito obrigado. Uh, uma breve palavra uh, acerca de alguns aspectos. Děkuji. Pouze stručná poznámka. Chtěl bych se vyjádřit k několika argumentům, jež jste zazněli. V portugalském parlamentu se toto téma zatím neprobíral, tedy názor, jež jste, um, s ním zde přicházím, je mým osobním názorem. Avšak vezmu-li v úvahu, jak je ta debata důležitá, myslím si, že je zásadní, abych zde něco zúraznil. Totiž Slyšeli jsme mnoho argumentů, z, něhož, z nichž vyvěrají eh, možnosti velikých problémů a já upozorním pouze na pár. Za prvé, přes určitou míru jednotnosti má každá evropská země své ústavní tradice a z toho pramení každý volební řád těch eh, různých členských států a ten by měl být respektován. A za druhé bych zde chtěl vyjádřit určitou míru skepticismu vůči té ideji celoevropského volebního okrsku. Záměrem je přiblížit evropské instituce evropským občanům a zaznělo zde v průběhu dnešního zasedání, že mnozí evropští občané vidí zneužívání evropských voleb eh, k řešení vnitro um, státních záležitostí a často trestají sami voliči eh, své respektivní strany a kandidáty za jejich chyby ve vnitrostátním měřítku. Nízká účast eh, na evropských volbách Tady jsme svědky všichni. Vidíme však, že pokud nám schází národní povaha, nebo by nám měla scházet v těch evropských volbách ta národní povaha, tak můžeme čekat, že k volebním urnám přijde ještě méně občanům právě proto, že často tam chodí, aby se vyjádřili ke stavu své vnitrostátní politiky, jinak by tam nešli vůbec. Tedy tady opravdu vyhlídka na nadnárodní volební okrsek a nějakou mobilizaci občanů, aby šli tím pádem k volbám, že to vidím spíše eh, jako pochybnou eh, ideu. Právě vše je založeno na tom, že mnozí občané mají pocit, že to, jak a o čem se v Bruselu rozhoduje, je velice vzdáleno jejich každodennímu životu. A to je problém. Tady spíš se musíme snažit eh, zacelit eh, tu demokratickou eh, mezeru. Já vám děkuji, promiňte, ale já jsem vám dal opravdu jen dvě minuty a chtěla bych to připomenout i poslednímu kolegovi, který si bere slovo.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 V eh, maďarské verzi se jedná o stranu číslo 10 a to jsou ty pozměňovací návrhy. Totiž v těch pozměňovacích návrzích k tomu textu zákona. A hned první článek. Tam mě čekalo velikánské překvapení, totiž první článek volebního zákona z roku 1976. Tam jde o to, že poslanci Evropského parlamentu jsou voleni každém členském státu podle zásad poměrného zastoupení. A v tom pozměňovacím návrhu se mluví o to, že členové Evropského parlamentu jsou voleni jako zástupci občanů Unie. Tady se už najednou mluví o zástupcích občanů Unie. To je opravdu zásadní věc, taková změna. Evropský parlament a jeho poslanci najednou mají jiný mandát. Já jsem poslankou za Maďarsko v Evropském parlamentu a já mám pocit, že zastupují maďarské voliče. Pokud já se teď dívám tady na ten první pozměňovací návrh, najednou je mně zakazováno je reprezentovat své maďarské voliče, protože tady najednou já mám zastupovat občany Unie celé Evropské unie. Takže to je úplně jiné pojetí toho eh, mandátu a naší činnosti. A pak eh, článek 9, kde eh, Poslanci Evropského parlamentu volí jednotlivě a osobně. Nejsou vázáni žádnými pokyny a jejich mandát není vázaný. A nyní zpravodaj by chtěl, aby to bylo vyškrtnuto v té nové verzi. A proč? Protože tady jde o to, že to je pozměňující návrh číslo 1 a 9. A o nich mluví. Ale co je cílem pana zpravodaje, že tady přichází s těmito pozměňujícími návrhy? Proč byste chtěl, abyste uh, chtěl změnit jak mandát, tak kompetence těch europoslanců? Pan kolega Dav, prosím, co nejrychleji to půjde. President, um... Pane předsedo, já jsem velice rád, že tady zasnělo o něch 620 příspěvků. A já jsem očekával, že to bude debata velice široká, ale přitom velmi zajímavá. Je to příležitost vyslovit pochybnosti k tomu, zda jsou potřebné reformy. Ale já doufám, jak konečně řekla většina přítomných, že je to začátek o hlubšího uvažování o tom, jak posílit legitimitu EU. Někteří si to nepřejí, někteří to pouze respektují, ale eh, při vší úctě ke všem těm, kteří jsou spíše nacionalisticky orientovaní, musím říci, že jejich eh, názor je menšinový a prakticky toto nereflektuje ani Lisabonská smlouva, která už platí je to smlouva, která změnila popis fungování parlamentu, způsob fungování celé Unie. A já ve svých návrzích usiluji o reflexi těchto změn a o to, abych na ně zareagoval praktickými návrhy. Samozřejmě, že u práce tohoto druhu často dochází k nepředvídaným a nechtěným výsledkům. Já si plně uvědomuji, neboť jsem se zabývá studiem těchto záležitostí, že třeba návrh na regionalizaci národních eh, volebních okrsků ve větších členských zemích působí velké kontroverze ve Španělsku, je dosti nepopulární ve Francii je to považováno za zbytečnost Německu, kde existuje federální struktura. Nicméně politologie říká, že volič žádá volební okrsek té velikosti, který je pro něho rozeznatelný, identifikovatelný. A v této souvislosti, kdybychom měli jediný volební okrsek pro celý, celý stát, tak eh, to je věc, která je člověku vzdálená. Někteří tvrdili, že europoslanci jsou už eh, plně zapojeni do volebního politického systému členských zemí a možná existují výjimky lidé, kteří jsou tedy poslanci, kteří jsou zcela odpojeni od toho, jak lidé vnímají každodenní politický život. Já myslím, že skutečně třeba se zamyslet nad problémem velikosti volebního okrsku. A myslím také, že tu a tam je třeba opustit takovéto ryze národní vnímání záležitosti. Myslím, že existuje rostoucí eh, počet eh, voličů, kteří vnímají svoji pluralitní identitu. Jsou občany národního státu i Unie. A já myslím, že pro ně je velice srozumitelná myšlenka postnárodní demokracie. A možná, že oni by vyhledávali politické strany, eh, s nimiž budou rezonovat v těchto aspiracích. A jsou to občané, kteří se domnívají, že evropská integrace je tou správnou odpovědí na globalizaci. A možná jsou skeptičtí vůči schopnosti národně politických stran odpovídat na aktuální otázky. národní demokracii na to pohlížejí eh, cynicky, zejména tedy, eh, zejména tedy pokud se národní strany snaží vystupovat jako spasitele světa. Já myslím, že tady jsme absolvovali takovou první debatu transnacionální, která reflektuje realitu rozložení moci. Jejíž velká část spočívá v Bruselu. A samozřejmě my potřebujeme mít takovou demokracii, která právě tuto Eh, bruselskou moc bude schopna eh, popohnat z odpovědnosti. Já myslím, že nemůžeme být spokojeni se současnou situací. Pro mě bylo velice mimořádné a zajímavé to, jak intenzivní politická debata proběhla v tomto parlamentu. A zároveň jak eh, tato debata se vůbec nějak nereflektuje v předvolební kampani. Eh, chtěl bych připomenout panu Bronsovi nebo paní Movaje, že my zde nezasedáme za národní delegace, nýbrž za politické kluby, které fungují. Ty jsou realitou, nicméně volební politika zazmi tohoto parlamentu je nijak nereflektuje a to se dá říct o tisku. A já musím říct, že mě třeba novináři povzbuzovali, abych Eh, tady zviditelňoval tu myšlenku transnacionálních kandidátek jako něco, co by považovali za velmi zajímavé, něco kolem čeho by, nebo z čeho by se vyvinuly střety osobností a politických programů. A znamenalo by to zabývat se eh, klíčovými otázkami integrace, jako je třeba budoucnost společné měny, vědy, migrace v EU. To jsou záležitosti velice vážné a důležité. My o nich víme, ale také si musíme uvědomit, že Eh, v ryze domácím kontextu se vyřešit nedají. Někteří řečníci vyjádřili obavu, že by mohlo dojít ke střetu politických zájmů eurostran a národních stran. Ano, to já akceptuji. Určitě by nastala vyšší míra konkurence než dnes a já myslím, že je to dobře. Působilo by to stimulačně na demokracii. Já myslím, že takováto federální konkurence mezi politickými stranami by byla stejně dobrá pro politické strany, jako je pro firmy na společném trhu. A já bych rád více reflektoval onu hlubokou integraci, která již existuje zejména v hospodářství v daleko větší míře než v parlamentní politice. Eh, co mě opravdu překvapilo, bylo tvrzení, že lidé si těch změn, na kterých pracuji, nevšimnou. A já plně podporuji námitky Jo Leinena, který tvrdí, že tyto reformy nejdou dostatečně daleko na to, aby mohly přivodit eh, revoluční změny v politice. No, samozřejmě je to možný pohled, ale já si myslím, že eh, tyto reformy jdou dostatečně daleko na to, aby proměnili a zkvalitnili příští volební kampaň. Zazněla tady otázka, proč by to mělo být 25 poslanců. To má zcela praktický důvod. 25 jmen se vejde přehledně na jednu stranu a celá ta reforma musí být eh, naprosto praktická. Myslím si, že z jasných důvodů by bylo chybou říci, že těchto kandidátů navíc má být 27. Proč? Protože kdyby to nastalo a vlastně po vstupu Chorvatska by to muselo být 28, pak by si lidé mysleli, že každá česká země může mít eh, o jednoho poslance víc. To samozřejmě náhodou může nastat, ale eh, není to tak myšleno. Smyslem tohoto návrhu je eh, zlomit na jedné straně ten nacionální přístup a na druhé straně složení tohoto parlamentu. Někteří se ptali, jestli eh, to má být 25 navíc, nebo jestli to má být 25 ze současného počtu. O tom můžeme debatovat. Ale jestliže politicky začneme žádat členské země, aby akceptovali oslabení svého národního zastoupení, eh, tak eh, to si je moc nezískáme. Někteří kritizovali to, že by parlament se mohl nadměrně rozrůst a já musím říct, že s tím nesouhlasím. Tento parlament v současné době pracuje velice tvrdě s tím, jak se zrychluje integrace a musím říct, že eh, zde pracuje eh, několik eh, opravdu vynikajících poslanců, kteří nám tady pomáhají a možná, že dávají parlamentu vůči roli vyššího kalibru. Takže mít tady takové lidi, to by nebylo určitě chybou. Eh, budou tady tím pádem samozřejmě dva typy poslanců, ano, ale my už dneska máme různé typy poslanců, eh, kteří se liší v tom, jak přistupují ke své práci nebo jak naplňují svůj mandát. A já si myslím, že to samo o sobě není problémem. Já jsem samozřejmě nebyl schopen zodpovědět všechny otázky, nicméně jsem velmi vděčný za bohatství eh, příspěvků. které jste zazněly. Grazie davvero. Já vám opravdu velmi děkuji, pane kolego Dafe. Ještě předtím, než to uzavřeme, a než skončíme pro dnešní dopoledne, bych chtěl požádat eh, místo předsedkyně paní Gurmaj, abych tomu také řekla pár slov, jen velmi stručně. Grazie, köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy kifutottunk már az időben, úgyhogy nagyon eh, gyors leszek. Eh, Nemáme čas, to vím, proto budu hovořit velice rychle. Srdečné a veliké díky za dnešní setkání, za dnešní konferenci. Jsem pevně přesvědčena, že bychom se měli setkávat mnohem častěji právě s představiteli národních parlamentů. Máme přece veliká témata a ta stojí za to prohovořit. Rovněž mi připadá velice významné, že pokračujeme i dnes odpoledne, kde se bude hovořit o Evropské občanské iniciativě a jsem přesvědčena, že potřebujeme více Evropy, více evropských témat, a musíme posilit evropskou identitu. Chtěli bychom tady srdečně poděkovat právě panu Dafovi, který se odhodlal k tomu sepsat tuto zprávu. Ehm, zákon, na němž pracuje, už je přes 25 let starý a my se musíme stále lépe připravovat právě na novou Evropu. Eh, v mnohých tématech musíme opravdu uvažovat a eh, jednat společně. Je rovněž jasné, že od eh, roku 1979 se zájem o Evropu neustále snižuje. V roce 20 2004 eh, se účastnilo voleb pouze asi 640 evropských občanů, což znamená, že vztahy evropských institucí s občany nijak nevzkvétají. A právě dnes odpoledne budeme hovořit o tom, jakým způsobem můžeme alespoň malými krůčky tuto situaci změnit. Kromě toho jsem, jsem přesvědčená i o významu toho, že v té zprávě máme důležité záležitosti již byly podtrženy totiž, že máme více, mít více žen poslankyň v obrovském parlamentu. Už dnes máme mnoho kolegyň, ale mělo by tomu být eh, ještě jinak. Děkuji eh, panu předsedovi, panu Dafovi a doufám, že se znovu uvidíme dnes odpoledne, abychom pohovořili o druhém tématu. Dobře, takže odpoledne v 15 hodin budeme pokračovat a teď eh, už jsem vám rozdal ty pozvánky na oběd. Ještě bych chtěl říct pár slov opravdu už nakonec. Článek 12 vy ostatně znáte, je to smlouva Evropské unie a tam se říká, že národní poslanci aktivně přispívají k dobrému fungování unie. To neznamená, že by se jednalo o nějaký třetí parlament. Evropský parlament musí samozřejmě mít určitou autonomii a národní parlamenty eh, zase plní své role skrze kontrolu národních vlád především. Ovšem, co se týká eh, tohoto návrhu, je to trošku jinak, protože článek 122 dává Evropskému parlamentu úkol vytvořit návrh nějakého toho nového volebního zákona, nicméně se tam říká, že samozřejmě, že tento text bude muset být schválen také národní parlamenty. Takže e, v podstatě naše zasedání je pouhým začátkem. Já si představuji, že budeme mít už něco e, takového strukturovaného, jako je třeba kozak, e, což by bylo dobré místo, kde bychom mohli dále jednat o těchto otázkách. Jak už jsem říkala, je to strategická otázka. Týká se to celá struktury Evropy. Není to něco umělého. Je to něco velmi konkrétního, reálného a důležitého. Stačí si představit, a už budu končit, že válka mezi evropskými zeměmi eh, nejen nenastala, ale není už vůbec představitelná. Já si myslím, že to je opravdu výborný výsledek naší práce. Uvidíme se odpoledne.